Thank you very much, Děkuji, všechny zdravím. Všem přeji dobré odpoledne a vítám vás na zasedání výboru pro vnitřní trh. Tento týden se sejdeme dnes odpoledne až do půl sedmé a pak nás čeká zítřek celý den Máme před sebou několik materiálů, které musíme zvážet. Zvláště zítra dopoledne budeme řešit směrnici o veřejných zakázkách a potom odpoledne zde budeme řešit zprávu paní Manusen a potom budeme řešit eh, uznávání kvalifikací a několik velmi důležitých reform, které se budou týkat eh, vnitřního jednotného trhu. A odpoledne, dnes odpoledne nás čeká první bod – a to je zpráva paní Legreen, což je reforma modernizovaného celního kodexu a jednotného celního kodexu, což je velmi důležitý prvek jednotného trhu. V tuto chvíli mi dovolte několik úvodních oznámení a také bych rád několik osob přivítal v sále. V prvé řadě k programu my jsme provedli několik změn, tak abychom zajistili, že všichni zpravodavé, které se, kteří se chtějí vyjádřit, budou mít možnost časově se vyjádřit. Máme zde, eh, posu, od, od, máme zde materiál kolegyně, kterou pře, který eh, přesouváme na zítřejší odpoledne, takže je zde několik eh, změn, které jsme uvedli v návrhu pořadu jednání a vás prosím, abyste jej schválili. Dobře, děkuji. A pak bych vás rád informoval o tom, a to platí vždycky, že toto zasedání se vysílá jako vždy, takže vítám tímto i naše posluchače, kteří nás poslouchají online. A dovolte mi také poznamenat, že všechny materiály jsou na našich webových stránkách, takže ti, kteří nás poslouchají, mohou také se dostat k těmto materiálům. Máme měsíční věstník, ten bude k dispozici již brzy. A také jsem chtěl poukázat na to, že pracovní skupina pro elektronické obchodování eh, pana Ariase se vyjádří zítra ke zprávě o digitálním jednotném trhu. Probíhalo několik jednání na toto téma. V tuto chvíli máme k dispozici shrnutí závěrů, které se řešily 10. července na zasedání výboru IMCO. V tuto chvíli to máme anglicky, německy, italsky a španělsky a francouzsky na eh, této webové stránce. Potom zde máme několik informací k návštěvě a k návštěvám, které nás čekají a které proběhly za kyperského předsednictví. Také vítám tři nové členy sekretariátu výboru IMCO a poprosím jednotlivé tyto osoby, aby nás aby nás pozdravila paní Agrika Vacanova za DG Markt. Prosím, dobrý den. Doufám, že jsem vyslovil eh, vaše jméno správně a rozhodně se to naučím. Paní Alexandra Kotuglidu za DG Trade. Kolegyně pracovala u DG Trade a v tuto chvíli tedy přichází do parlamentu. A pak Christian Kolik, který působil na DG Fishers, myslím, původně, ale také jednu dobu působil v parlamentu. Takže vítáme vás všechny tři mezi námi. A pak letos eh, eh, pak také dnes eh, oznámíme některé studie. Jedna studie se týká zjednodušení DPH a komise při jednom eh, přeskumu upozornila na potřebu této studie, takže ta bude k dispozici. Potom zde máme zápis jednání 9. a 10. července. Pokud sekretariát ani já nedostaneme žádné připomínky do konce zasedání, to znamená do konce zítřejšího dne, tak budeme považovat tento zápis za schválený. A pak přejdeme ke zprávě k celnímu kodexu Unie. Je to přepracované znění tohoto nařízení a výbor pro vnitřní trh a výbor pro právní záležitosti se k tomuto kodexu vyjadřoval a paní Le Grip, naše zpravodajka, na tom pracovala, zapracovávala tyto připomínky a my si vyslechneme její eh, připomínky a potom otázky. Máme zde stínového zpravodaje pana Silvána Rašady, pak pan se tady není. Myslím, že tady má asi eh, zástupce, pan Rošfor je zástupcem, takže pan Schmidt, pak je zde pan Bílen za EKR, eh, e za zelené Heidi, a pak několik stínových zpravodajů, dalších stínových zpravodajů, kterým také dáme slovo, pak dáme slovo dalším zájemcům. V tuto chvíli dám slovo paní Grip, následně stínovým zpravodajům. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Dnes jsme se sešli proto, abychom prostudovali návrh nového přepracovaného znění kodexu Unie v průběhu redakce tohoto návrhu jsem respektovala meziinstitucionální dohodu, která se týkala přepracování právních aktů. Pane předsedo, víte dobře, jde o přepracované znění, takže předkládáme pozměňovací návrhy jenom na, k těm částem, které jsou v šedé barvě. Tedy um, eventuálně si osvojím právo předložit nové pozměňovací návrhy, další rozměňovací návrhy k těm ustanovením, která momentálně jsou nezměněná na základě návrhu komise, to znamená na základě toho bílého textu. A kdyby došlo k dohodě mezi jednotlivými skupinami, mezi, eh, tedy pokud jde o ty bílé části a zjistíme, jestli můžeme postoupit ku předu a pak okamžitě sdělím komisi, svůj úmysl předložit další pozměňovací návrhy podle meziinstitucionální eh, dohody. K tomu se ještě vrátím později, tedy přepracování. Eh, celního kodexu Unie je nutné, již některé instituce EU se vyjádřily k tomu, jak je nutné zmodernizovat a změnit současnou legislativu v oblasti celní zprávy, eh, protože zatím došlo k dohodě v roce 92 a mnoho dalšího, mnoho dalších změn změn proběhlo od té doby a v tom iniciat, té iniciativní zprávě kolegu Mateo Silvin z prosince 2011 eh, předkládá pět příspěvků k této změně eh, celního kodexu Unie. A proto jsme se dohodla, komise dohodla, že nahradí 450 eh, lomeno 208, čili toto nařízení něčím přepracovaným, což odpovídá třem cílům, což nám bylo předloženo, když komise 26. dubna tohoto roku přišla do našeho výboru. Čili ty tři hlavní motivace eh, komise jsou následující. Posunout datum aplikace eh, tohoto nového celního kodexu Unie. Eh, původně šlo o 24. června 2013, protože ten, toto nařízení 408 nemůže být respektováno vzhledem k důležitým změnám mm, výpočetních systémů a vzhledem k tomu, že administrativa v některých členských státech by to nedokázala zvládnout. Eh, a také eh, je tady velice choulostivá otázka rozdělení mezi eh, přerušenou, tedy aktem přenesené pravomoci a ostatními. A čili musíme se také zabývat bezpečností a modelizací elektronických postupů. Vážení pane předsedo a kolegové, celní kodex se týká především jednotného trhu. Je to koherentní a sjednocené eh, představení jednotlivých celních systémů, je tady odhodlání ke konvergenci jednotlivých předpisů a systémů celní zprávy, je to nutné pro členské státy, ale také a především pro ekonomické subjekty. V tomto slova smyslu jsme vytvořili eh, jedno dynamický rámec, který by byl vhodný pro konkurenceschopnost. Proto jsem předložila několik pozměňovacích návrhů, které by v nejbližších měsících eh, přenes, přineslo moderní, eh, moderní úpravu celního korexu, což by vyhovovalo jak celní správě, tak ekonomickým subjektům. V průběhu redakce návrhu zprávy jsem se snažila začlenit eh, jednotlivá ustanovení, která eh, vyjadřují odhodlání jak subjektů, tak eh, administrativy. Jde o modernizaci současné legislativy, abychom zachovali i určité výjimky eh, z některých nových principů, to byl můj eh, cíl a proto jsem se snažila vytvořit návrh zprávy, který by byl vyvážený. A jde především o novou redakci článku 6, kterou vám zde předkládám od naš, samého prvopočátku výměn názorů v, našího, v našem výboře jsem si přála změnit tu výjimku, kterou předkládá Evropská komise v odstavci 3 článku 6. Tento e, článek 6 je pro mě mimořádně důležitý, protože tady hovoří o principu, podle nějž elektronické nosiče by měly být postupem, který použijeme, a teď cituji, pro veškerou výměnu údajů mezi všemi správními celními orgány. A tady uzavírám závorku. Tento princip by měl usnadnit interakce mezi jednotlivými celními zprávami a zajistit bezpečnost při výměně zboží v naší Unii. Redakce, kterou vám navrhuji odstavce 3 článku 6, zachovává tu výjimku, kterou navrhuje komise, ale začlenuje ji daleko přísněji. Čili myslím si, že tato, to, ta úprava té výjimky je velice důležitá, abychom pracovali stejně ve všech celních zprávách 27 členských států a vyjádřili zásadní duch eh, celní zprávy na základě výpočetní techniky nově používané eh, elektroniky z roku 2009. Eh, totiž ta výjimka byla příliš obecná. Když ponecháme tuto výjimku eh, v té současné verzi, tak by to vytvořilo dvourychlostní přístup uvnitř EU a ještě by se prohloubil příkop mezi těmi státy, které provádějí investice do elektronických systémů a ty státy, které buď nemohou, nebo to nechtějí. Pro eh, ekonomické subjekty příliš obecně vyjádřená výjimka by znamenala, že se budou opakovat všechny současné používané postupy, eh, buď no na papíře nebo jinak, což by bylo velice těžko snesitelné pro ekonomické subjekty a podniky eh, v té fázi, kterou právě procházíme. Takže můžeme poskytovat tyto výjimky pouze výjimečně a na určitou dobu. A snažila jsem se nalézt určitou rovnováhu, abych zjednodušila aplikaci celní legislativu při aplikaci eh, výpočetních postupů při zpracování dat. Čili tyto elektronické postupy, to je velice dobrý e, nápad, je to ve prospěch nás všech a může to podpořit dynamický, pros, dynamické prostředí pro konkurenceschopnost. Ale snažila jsem se omezit e, tyto pokusy a já jsem vám seznam těchto, e, tyto výjimky snažila vyjádřit na určitém seznamu. To se mi zdá být zcela zásadní. A teď se dostávám k dvěma bodům, které jsou velice důležité podle mého názoru a také podle názoru mnoha subjektů. Valorizace statutu eh, schváleného držitele statutu hospodářského subjektu. Eh, to je velice často dlouhý a náročný procedurální postup i finančně a domnívám se, že ti subjekty, které mají tento statut, by jej měly by měli požívat velice zjednoduše při všech celních operacích a ve všech tedy procedurálních aktech. Já vám předložím pozměňovací návrh, které jsou zároveň valorizací tohoto statutu eh, schváleného držitele statutu hospodářského subjektu a teď vám vyjádřím, jaké jsou tady podmínky přidělování tohoto statutu. Valorizovat znamená uznat nebo eh, právně pod, podepřít tento statut tom základním textu. Čili je, jsou to pozměňovací návrh 10 až 13. A teď vám navrhnu další pozměňovací návrhy pro, opravdovou, pro opravdové zjednodušení pro všechny ty, kdo dostanou schválený, eh, dostanou schválený status držitel hospodářského subjektu. A jde o další eh, kontroly při procnívání dovoz-vývoz. Jde o pro ty, ekonomické subjekty, které dostanou tento statut. Je to velice důležité. A tento statut je opravdu takový, takové zabezpečení mezinárodního řetězce. Je to takový moment, který je, který zabezpečuje a je to takový spolehlivý moment ve své zásadní hodnotě. Eh, zabezpečovat především naše výměny uvnitř EU a také proto, abychom podpořili ty ekonomické subjekty, které se ještě nepokusili do tento statut získat. A myslím si, že je důležité zahájit diskuzi, abychom zjistili, jak Eh, řízení vede k udělování eh, tohoto statutu v malých a středních podnicích, abychom přitom respektovali jejich specifičnost. Na druhé straně ještě stručně o mezinárodních závazcích eh, celního kodexu my se snažíme respektovat eh, všechny tyto závazky, protože chceme mít racionální a harmonizovaný, eh, eh, harmonizovanou legislativu a snažíme se tedy respektovat tento statut a řeknu, že tento statut je uznáván i v mezinárodní úrovni. Evropská unie a Spojené státy podepsali 7. května uznání toho, tohoto statutu a proto ti, kdo mají tento status, mohou jej používat i e, za, e, z druhé strany Atlantiku. Takže 700 e, miliard eur v roce 2011. Vidíte, že je velice důležité, aby došlo k valorizaci tohoto statutu. Čili já skončím právě u tohoto bodu a to dokazuje, že Evropská unie kráčí ku předu ve strukturování e, svých vztahů v celní oblasti, v dohodě se Spojenými státy, s, e, se Švédskem, Norskem, Švýcarskem, Japonskem a Kanadou. E, velice záhy, to doufám tedy alespoň. Další bod v tom základním aktu přebrí, přebírání základních principů, které předkládají také základní pojmy. Ještě se k tomu vrátím. Rozdělení kompetenci, kompetentností mezi aktem v před přerušené pravomoci, čili je to článek 290 eh, a 291 smlouvy. Z tohoto titulu bych vám také předložila několik úprav. Také jsem navrhla, že některé principy, které považuji za zásadní, figurují v tom základním aktu a nejenom, a už nejsou předmětem toho aktu eh, přenesené pravomoci. Takže eh, je to velice zásadní a mělo by se to začlenit do toho základního aktu, centralizované proclení, eh, základní podmínky poskytování statutu hospodářského subjektu, kritérium řídící základní pravidla a... Quel des marchandises Budu samozřejmě eh, velice zvědavá, jaké budou vaše komentáře a reakce na toto téma. Poslední zásadní bod, který bych chtěla zmínit před vámi, jestli mě to dovolíte, pane předsedo, jsou eventuální modifikace těch bílých součástí. A mm, já si rezervuji právo operovat v rámci eh, tohoto přepracování se, jsme se zabývali pouze těmi eh, šrafovanými šedými částmi, nicméně se mi zdá, že by bylo zajímavé uvažovat i o změnách těch ustanovení, která ještě nebyla upravena v té bílé části tedy. A k tomuto bychom potřebovali politickou dohodu a měli bychom se k tomu na tom dohodnout. Například tyto úpravy by se mohly týkat změny statutu Eh, dočasného uskladnění. A pokud jde o dočasné uskladnění, ty změny, které bych chtěla, a mluvme o tom, když bychom se nějak dohodli, tak musíme o tom mluvit. Já bych vám ráda navrhla, abychom zrušili ten statut eh, procedurálního řízení pro, tento, eh, pro toto dočasné uskladnění. Dočasné uskladnění nemůže být považováno za řízení za procedurální akt, protože dočasné uskladnění je specifická situace, tudíž změně dočasné uskladnění na správní řízení, tak jak má vypadat, vyplývá pro národní celní orgány, stejně tak jako pro ekonomické subjekty, to je jenom příklad. A dříve než navrhneme eventuální změny té bílé části návrhu nařízení, které předkládáme Evropské komisi. Já si samozřejmě uvědomuji že to je velice choulostivá záležitost a je důležité, abychom o tom mohli jednat v, naší, v našem výboře se stínovými zpravodaji a v rámci správné spolupráce se nám právě podařilo zahájit tuto práci v celní oblasti a musíme diskutovat společně a proč nedospět k dobré dohodě. Pakliže tedy dojde k takové skupinové práci, podíl v stínových zpravodajů je také důležitý. Já vám tedy předkládám znovu žádost, pane předsedo, abychom se zabývali ještě i bílými částmi. Pokud jde o eh, respektování dialogu a eh, toho vzájemného porozumění eh, od samého prvopočátku naší spolupráce, Eh, možná, že všichni stínoví zpravodajové nebo všichni ostatní členové našeho výboru by mohli mít eh, chuť mi předložit další změny a je důležité, abychom v tomto textu dospěli k silnému koncensu uvnitř našeho výboru, uvnitř našeho parlamentu, v zájmu eh, naší celní unie a v zájmu Evropské unie díky tomuto textu, který nám byl předložen a tom, tím předpracovaným změn, změním bychom měli nastolit eh, velice ambiciozní politiku, protože celní unie je důležitá pro prohloubení Evropské unie, je to náš úkol a všichni na něm pracujeme. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za to jasné vysvětlení. Já myslím, že jste se jasně soustředila na ty nejdůležitější body, kterým se musíme věnovat. A k problematice toho, co spadá mimo toto přepracované znění, tak to nepochybně budeme muset řešit vaším jménem, ale nejprve bude třeba absolvovat určité postupy, aby se na tom všichni shodli. Pokud se na tom shodnete vy a stínoví zpravodajové, tak, je to, tak to bude nepochybně lepší. Ještě než se dostaneme k otázkám, tak eh, se budou chtít vyjádřit další kolegové. Já jsem měla, měl ale původně přivítat náš silný tým komise, pan Marek Zalinsky, je vedoucím tohoto týmu, který se účastnil různých jednání naši, našeho výboru i v minulosti, takže jsme rádi, že zde s námi zasedáte a těšíme se na vaše vystoupení. K vystoupení mám zde stínové zpravodaje, pan Vandeses, pan Schmidt nedorazil. Pane Mandes, budete hovořit za pana Schmidta? Nebudete. Dobře. V tom případě v první řadě paní Raty, pan, pak pan Bilan, pan, paní Rula a pan Milan a pak pan Šva, pan, paní Kaněty a paní Siala. Pokud se chce ještě někdo další vyjádřit, tak se prosím přihlaste a zařaďte na seznam. V prvé řadě paní Rapty, prosím. Okay, right, okay. Mrs. Rapti first. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi v tuto chvíli vám poděkovat a popřát vám hodně úspěchu. Tohle je druhé zasedání, na prvním jsem nebyla, v každém případě všem přeji dobrou zimu, jak my říkáme. A chci poděkovat paní zpravodajce, paní Legrip. To je druhá věc. A za třetí bych chtěla upozornit na to, že zde sedíme vedle sebe a používáme s paní zpravodajkou jeden mikrofon, což je dobrý začátek celé naší spolupráce jako symbol a v tuto chvíli mi dovolte vystoupit jen velice stručně a říci, že v této zprávě vidím dvě hlavní témata, kterým se musíme věnovat. V prvé řadě je zde věcná záležitost celní zprávy, která musí fungovat lépe. To je záležitost, která je navázána na harmonizaci celých postupů. To je tedy jedna věc. A potom je zde druhá věc a to je načasování realizace jednotlivých opatření. A pak je zde druhá záležitost, která je zřejmě ještě důležitější než ta první a to je racionální rozdělení pravomocí mezi jednotlivé organizace agentury Evropské unie. Musí zde existovat určitá vyváženost mezi politickými rozhodnutími, která padnou, to je na jedné straně. A na druhé straně potřebujeme procesní vyváženost. A paní Legrip se dosud podařilo tuhle vyváženost zajišťovat a vypracovat vyvážený postup a vyvážené stanovisko k oběma těmto otázkám aby to celé bylo úspěšné a aby došlo k optimalizaci, tak musí dojít k harmonizaci elektronických procesů. Tyto procesy musí být v plném rozsahu harmonizovány. Dále je třeba zvážit obtížné hospodářské klima a zde je třeba poznamenat, že je nutné zajistit dočasnou výjimku, která by byla pouze časově omezená. To znamená, že členské státy by měly možnost realizovat jednotlivá opatření, kterých je zapotřebí k tomu, aby mohly své systémy náležitým způsobem připravit. Já v tuto chvíli podpořím myšlenku toho, že bychom měli zjednodušit život těm oprávněným hospodářským subjektům a provozovatelům. A musím říct, že hned na začátku, ještě před létem, když probíhala první výměna názorů, tak jsem v této věci byla poněkud obezřetná. A v tuto chvíli, kdy jsem si už vyslechla podrobné zpracování toho, co paní Legry připravila, tak v tuto chvíli už mohu říci ano, na téma statutu oprávněných hospodářských subjektů. To se správně uvádí, že není možné se rozhodovat na základě základních kritérií, která by měly ty, tyto hospodářské subjekty v prvé řadě naplnit tak, aby mohly být vůbec těmi oprávněnými subjekty, aby mohly získat pravomoci, které by na ně byly přeneseny z Evropské unie. Podle mého názoru je možné, aby oprávnění provozovatele nebyly nutně hospodářskými subjekty na území Evropské unie. To myslím, že je velmi důležité téma, co se týče bezpečnosti pokud by tyto subjekty byly vně Evropské unie, tak by bylo velmi obtížné zajistit dohled. K tématu oprávněných hospodářských subjektů bych také chtěla vyjádřit určité výhrady a určitou opatrnost v tom smyslu, jak se vypracují kritéria. To jsou ta kritéria, o kterých hovořila paní Legrip. Nepochybně k tomuto proběhne velmi plodná debata, velmi dobrý dialog a já budu sama předkládat některé pozměňovací návrhy právě k této problematice. Také chci odsouhlasit většinu návrhů paní zpravodajky k dvěma dalším otázkám. Jedna je rozdělení pravomocí, rozdělení těch kontrolních dohledových pravomocí u celních orgánů a u koncových uživatelů. Druhá věc je optimalizace toku zboží. A zde bych poukázala na to, že všechna nutná bezpečnostní pravidla musí být eh, bez zbytku naplněna. A závěrem mi dovolte říci, že pokud se vše, vše bude vyvíjet správným směrem, tak se podaří tento nový celní kodex eh, vypracovat a dopracovat. Já v tuto chvíli děkuji paní zpravodajce za všechno úsilí, které jménem parlamentu odvedla. Také děkuji komisi i té patří náš dík. Já si vzpomínám na stanoviska, která zazněla na našem setkání před letní pauzou a upozorňuje na toto setkání před létem proto, že v tuto chvíli mám pocit, že Evropský parlament a komise v tomto konkrétním případě přes všechny naše rozdílná stanoviska dosáhly dohody. Všichni jsme si uvědomili, že jednotný trh musí být opravdu revitalizován a oživen. To je naším úkolem oživit tento trh a využití jednotného celního kodexu je jedním z kroků, který vytvoří živnou půdu pro to, aby se podařilo celý jednotný trh oživit a znovu nastartovat. To je pro naše občany zásadní záležitost. Naši občané to vidí tak, že nás zvolili a proto zde jsme, abychom toto zajistili. Děkuji vám, děkuji paní Rapty a prosím pana Mandasa, aby se vyjádřil za ALDE, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chci omluvit pana Smita. Už toho zaznělo spousta, takže mohu svůj úvod rovnou vynechat. Já chci poděkovat hm, paní zpravodajce za dobrou zprávu. Je to velice důležité, protože je to páteř fungujícího jednotného trhu, tento celní kodex. Samozřejmě musíme um, provádět dohled nad vnějšími hranicemi a to sem patří. Musíme do, do, docílit toho, aby bylo naplněno zjednodušování, které se nastartovalo v roce 2008. My i na tomto návrhu stále ještě pracujeme. A centrální uh, uskladnění je také velmi důležité. My jsme některé pozměňovací návrhy už eh, předložili, některé členské státy nemohou na to vyčlenit prostředky, takže souhlasíme s paní zpravodajkou v tom, co ona navrhuje. Také jsme pro to, aby se některé výjimky do toho zapracovaly přesně v tom znění, v kterém to navrhuje zpravodajka, ale pan kolega žádá o to, aby byly dovysvětleny tyto výjimečné případy, o které se může týkat. Určitá flexibilita eh, hospodářských subjektů je zda nutná, tak aby mohli eh, toto efektivně v budoucnu realizovat. To jsem chtěl dodat za pana kolegu Smita. On děkuje paní zpravodajce za výbornou spolupráci a těší se na další spolupráci v budoucnu. Děkuji. Já vím, že pan kolega měl také velký zájem o to, jak to bude načasováno, takže nepochybně se k tomu ještě vrátí. Děkuji. Já se mohu připojit eh, k přátelským slovům pana Mendelse, tedy pana Smice vlastně. Eh, Děkuji za dobrou spolupráci. Musím ale přiznat, že zatím jsem se nemohla seznámit s vaší zprávou, protože anglická verze mi byla zaslána teprve během polední přestávky. Měla jsem mnoho práce, nemohla jsem to přečíst. Zatím to mám tady před sebou pouze ve francouzštině a stejně tak jako pan Schmidt, i já eh, chci dobře pochopit eh, všechny ty výjimky, chtěla bych, abychom je přesněji definovali, protože eh, Hospodářské odvětví je velmi znepokojeno eh, mnoha výjimkami, které komise navrhuje. My všichni jsou, chápeme, že jsou tady problémy s, a že je potřeba upravit lhůty. To všechno jsme probírali už, když jsme hovořili o zprávě Salvíny a také jsme se na tom tehdy domluvili, ale důležitá je tady časová osa, harmonogram, aby nebyl narušen, aby na členské státy byl vyvíjen tlak, aby skutečně vstoupili do digitalizace, aby přijali tyto systémy a aby byl proveden tento krok vpřed. Je to velmi zásadní pro evropský vnitřní trh a celé hospodářství, abychom se posunuli vpřed, abychom neměli příliš mnoho výjimek a abychom nenutili, eh, abychom, pardon, abychom dotlačili členské státy k tomu, aby ty lhuty dodržely co nejlépe. S výjimkami, nebo pardon, se vším souhlasím, výjimky na ty se budou muset pečlivěji podívat a návrh paní Lagrip považuji za eh, dobrý. Je potřeba se tedy ještě podívat na ty šedivé texty eh, a také pokud jde o přechodné uskladnění, na to se také budeme muset podívat a jinak se vším souhlasím. Děkuji, paní Rýle. Pochopil jsem to tak, že Německý překlad byl poněkud spožděn, nebo byly tam nějaké problémy, takže za to se omlouvám. Ale, pardon, přek, takže ten překlad vám bude dodán a bude k dispozici. Informoval mě o tom sekretariát. Já mám uh, překlad do angličtiny. Musel tam být k dispozici, protože já jeden mám. Takže myslím si, že by to mělo být dnes k dispozici ve všech jazycích, ale Němčina a slovenština tam bylo nějaké spoždění. Uh, Eh, eh, já bych to bývala mohla dělat s tou angličtinou, ale bohužel jsem dostala i ten anglický překlad příliš pozdě. Dobře, dobře, v každém případě vám děkujeme za trpělivost, kolegové, a slovo má pan Bílan. Rádi si vyslechneme váš pohled na tuto věc. Děkuji vám, pane předsedo. Já jen velmi stručně děkuji paní zpravodajce za vynaložené úsilí a za vypracování této zprávy. Pokud jde o otázku oprávněných hospodářských subjektů, tak eh, zde vám děkuji za doplnění, které proběhlo, což jsou pozměňovací návrhy 9, 10, 11, 12, 13. Děkuji. Já myslím, že status hospodářských subjektů bude teď eh, přetažlivější pro podnikatele. Myslím si, že ta kritéria, která mají být naplněna, musí být stanovena přesně. V tuto chvíli to poněkud nahodile. Eh, také myslím, že souhlasím se všemi těmi um, návrhy, které by měly zjednodušit život podnikatelským subjektům, což je pozněcí návrh 32, 30, 31, 32 k článku 181. Zde je určitá další zátěž pro eh, podniky, která je odejmutá. Já si myslím, že je důležité ji odejmout právě proto, aby Unie byla více konkurenceschopná. Myslím, že potřebujeme větší benevolenci členských států, pokud jde o článek 181 a jeho realizaci. A pak je zde odkaz na Eh, článek 106 modernizovaného celního kodexu, podle něhož se uvolňuje zboží. To jsou články 29 a 30. Měli bychom provést analýzu všech rozdílů, které existují v národní legislativě, co se týče dovozu a vývozu. A pokud jde o pozměňovací návrhy 19 až 21 k aplikaci pravidel původu a pokud jde o pozměňovací návrh, které se týkají preferenčního původu a pak články 22 až 23, tak zde se nejsem jist, jestli eh, tento dokument je to pravé místo, kde se má provést přepracované znění. My jsme se tomu poněkud eh, do určité míry věnovali Možná, že výbor pro mezinárodní obchod by se k tomu mohl také vyjádřit. A já v tuto chvíli žádám zpravodajku, jestli by mohla to odůvodnění ještě více rozvést, aby se tam objevilo, jak do toho zapadají pozměňovací návrhy 78 a 14 a jak do toho zapadá vymutí uh, eh, ustanovení o usazování v Evropské unii. Každopádně děkuji paní zpravodajce a těším se na další spolupráce. You, Now, so... Děkuji, pane Výlané. Tak to byly stinové, stínoví zpravodajové. Nyní nás čekají příspěvky dalších členů. Paní Špáb, paní Kaněty a paní Stajla. V prvé řadě tedy pan Šváb, prosím. No. Děkuji, pane předsedo. Já jsem samozřejmě potěšen, že můžeme už nyní diskutovat o této zprávě, i když jsem i já byl v té situaci, že jsem si to mohl přečíst pouze ve francouzštině, ale přesto paní zpravodajce děkuji, protože v té zprávě jsou důležité záležitosti, které musí být eh, změněny. Myslím si, že pan Skaminsky z Evropské komise eh, s tím bude souhlasit, už je tady s námi dlouho a zná to. Chtěl bych zmínit sedm věcí, kde je podle mého názoru potřeba eh, to pečlivěji zkontrolovat, protože si myslím, že jsme nevšude nalezli správnou rovnováhu mezi mezi snižováním byrokracie a e, těmi potřebami státních orgánů. E, článek 20 e, návrhu je sice pravda, že ve zprávě kolegyně Lagrip nedošlo k žádnému stížení, ale nějaké usnadnění, které by vlastně mělo tady být z povahy věci schváleného držitele statutu hospodářského subjektu, protože ten dotčený musí eh, třeba eh, předělat eh, celé to své podnikání nebo podnik a potom zjistí, že žádné výhody mu to nepřinese, takže to nepodpoří podnikání, ale naopak to zkomplikuje. Potom 25. Tady jde o delegované aktiv přenesené pravomoci, je velice důležité pro subjekty, aby měly jednotné předpisy, například pokud jde o právní pomoc, je potřeba, aby eh, měli jednotné, eh, jednotný právní základ a já si myslím, že je potřeba to zakotvit přímo v návrhu tohoto textu a neměli bychom to ponechávat na členských státech. Třetí poznámka se týká otázka, otázek nepreferenčního původu. O tom se už také diskutovalo a myslím si, že kolegyně Legrip, Legrip tady udělala skvělý návrh protože tady ponechává status, status quo a nepřevádí to na UCC. I když já bych si přál, abychom ty věci upravili trochu jednodušeji, aby subjekty měly snažší možnost přístupu. Čtvrtá věc, hodnot, hodnota cla. Tady jde o to, jak ji určit a o to, jakým způsobem ji vypočítat. Podle mého názoru to tady zatím ještě není dostatečně uh, upraveno, není to dostatečně v celním kodexu uvedeno. Já bych sám k tomu chtěl předložit několik návrhů a další tři věci, ty bych jen tak zmínil. Jednak článek 118, tam jde o e, předběžné nahlášení, to je opět akt přenesené e, pravomoci, potom 182, e, tam také je to to stejné a potom článek 55. Myslím si, že ty pozměňovací návrhy paní Legrip eh, nás posunou dále, je to pozitivní, ale pokud jde o to, jaké pravomoci eh, bude mít komise po poté, co se to schválí u nás, tak tady bych se připojil k paní Jurile. Myslím si, že bychom měli být opatrní a raději eh, bychom do toho celního kodexu tam měli dát více předpisů než méně. A děkuji vám za pozornost. Děkuji. A slovo má paní Kaněty. Thank you, Mr. Chairman. To... Děkuji. Nejprve bych chtěla pogratulovat své kolegyni Constance Le Grip za velice pečlivě připravenou zprávu a velice úspěšnou. A teď budu hovořit s vlastním jazykem. Děkuji. Pozměňovací návrhy, které předložila paní Le Grip, to podle mého názoru usnadní konkurenceschopnost celního systému, celního režimu a je to velice důležité proto, aby náš vnitřní trh fungoval efektivněji a abychom snížili byrokracii. Podporuji její návrh v článku 3, pokud jde o potřeby členských států, pokud jde o to, že je třeba eh, operace v celní oblasti zdigitalizovat aby eh, se nemuselo vyplňovat mnoho papírových formulářů, to nám ušetří mnoho času a také papíru. A pro takové země, jako je Lotyšsko, to bude velmi důležité. I když samozřejmě chápeme, že bude potřeba investovat ze státního rozpočtu, rozumíme tomu a jsme k tomu přístupní, protože to vylepší prostředí pro naše podniky a bude to mít velmi pozitivní dopad na naše hospodářství. Jinak jsem překvapená. Slyšela jsem totiž, že Evropský parlament by neměl návrh Evropské komise měnit prý bychom měli ponechat všechna rozhodnutí na komisi a na členských státech. Já si myslím, že to je ale špatně, to by bylo špatně. Lisabonská smlouva vstoupila v platnost a Evropský parlament nyní musí aktivně vstoupit do řešení eh, celní problematiky. Podporuji názor paní Le Grip, že je třeba zlepšit ehm, tok eh, nákladů přepravu nákladů v Evropské unie. Musíme zmodernizovat eh, systém eh, přepravy nákladů mezi dvěmi body v Evropské unii a my jsme také ochotni do toho aktivně vstoupit, eh, vstoupit do vylepšování tohoto návrhu. Já sama předložím několik pozměňovacích návrhů a stejně jako v minulosti jsem si jistá, že náš výbor bude schopen předložit velmi vyvážený návrh který uspokojí všechny strany a vylepší eh, fungování vnitřního trhu. Děkuji, paní Keniaty, a závěrem má slovo paní Styler. Děkuji, pane předsedo. Eh, já to, co jsem chtěla říct, vlastně už řekla ta předchozí řečnice. Jde o význam digitálního celního systému a také o úspory, které je možné tímto způsobem učinit. Samozřejmě bude potřeba veřejných investit, ale musíme udělat tento krok vpřed a je to velice zajímavé. Ehm, musíme tak trh spojit, protože toto je velice důležité. Chtěla bych poděkovat panu předsedovi za to, že vyjasnil ty věci e, s překladem. Byla jsem trochu znepokojena, e, protože e, všichni tedy tady měli ten francouzský text a jsem velmi tedy spokojená, že nakonec tady bude i ten text v angličtině. Údajně i Němčina a Lotyština jsou v tuto chvíli k dispozici, takže to jsme rádi. A paní Kaniety, je mi líto, že váš text dorazil v překladu až tak pozdě, ale údajně je velmi dobrý. Já navrhuji, abychom v tuto chvíli požádala pana Zaněcké, já bych poprosil také kameramana, aby se posunul dál, abych mohl na představitele komise vidět. Můžete se k tomu prosím vyjádřit? Ke všemu, co zatím zaznělo? A paní Legry potom schrne všechno, co bylo řečeno a pak si potvrdíme harmonogram. Pane Zanecky, znovu vás vítám a dávám vám slovo. Děkuji, pane předsedo a vážení členové Evropského parlamentu, paní zpravodajko, musím říct, že jsme se zprávou velmi spokojeni, velmi si ji ceníme. Ceníme si té spousty práce, kterou, kterou jste odvedli. V tuto chvíli k věcné záležitosti. Většina pozměňovacích návrhů je toho typu, že se s nimi můžeme stotožnit. Pak je zde několik pozměňovacích návrhů, o něž bychom chtěli dále prověřit, proč jsou předkládány jaké je u nich odůvodnění. A pak je zde několik pozměňovacích návrhů, které by se měly probrat a odsouhlasit s parlamentem. Možná u některých lze i konstatovat, že by se neměly v textu vůbec objevovat. To je záležitost k diskuzi, měli bychom se nad tím zamyslet a provést další vysvětlení. Každopádně návrh zprávy vítáme. Já bych se rád vyjádřil k několika otázkám, jenom k těm nejdůležitějším, protože jinak bych totiž vyčerpal veškerý čas, a který mají k dispozici poslanci. A to není možné. Naše hlavní obavy jsou v tom smyslu, že my, když sledujeme zadávací řízení, tak chápeme, že eh, do základních aktů by se mělo dostat maximum eh, podmínek, což je nutnost z hlediska parlamentu, ale zároveň je zde i nutnost eh, provádět dohled nad komisí. Ale to všechno je za určitou cenu jelikož v tuto chvíli už probíhají docela eh, přísné kontroly. Pokud by základní akty byly velmi podrobné, tak by mohly být eh, málo flexibilní. Ta situace se samozřejmě průběžně mění a je dynamická. Každodenně se mění. Neměl bych ani říkat, jak často se mění, ale ty změny se neustále odehrávají v hospodářství, přicházejí z něžku a pokud by základní akty byly takto podrobně zpracovány, tak v tu chvíli bychom byli ani. To je tedy první připomínka z mé strany. Tak druhá připomínka je v tom smyslu, a možná tahle je méně důležitá, ale stejně je do určité míry důležitá. To je otázka těch výjimek. My chápeme, že výjimky by měly být eh, nadefinovány, kritéria by měla být nadefinována. A zvláště v oblasti informačních technologií eh, platí to, že tato záležitost byla prodiskutována s členskými státy, ale ta, stále se ještě tato uh, problematika vyvíjí. V některých členských státech ještě není dostatečně zavedena. Navíc v každém členském státě je situace jiná. V některých členských státech vůbec tyhle postupy ještě nejsou zavedeny, v jiných ano. Takže to je na vysvětlenou. Pak je zde otázka toho, a my se zde do značné míry stotožňujeme eh, s tím, co zaznělo a budeme se snažit to dále rozpracovat a maximálně tomu na pomoci. Ale budeme se snažit to maximálně usnadnit, ale to vždycky je za určitou cenu. Pokud to usnadníme do maximální možné míry, tak potom budeme žádáni o to, abychom přidávali a přidávali další a další kritéria, jelikož obchod se mění, způsoby dopravy se různí a pokud těch možností usnadnění bude spousta, tak budeme žádáni o to, abychom ta kritéria průběžně doplňovali. A pak získání statutu oprávněného hospodářského subjektu. To je záležitost, která bude stále složitější a stále dražší. A já chápu, že tohle nebylo cílem, ale my se k tomu stavíme otevřeně, budeme se snažit být maximálně flexibilní. Pak je zde samozřejmě ta věc, že řada pozměňovacích návrhů a řada připomínek členů Evropského parlamentu bude muset být podrobena další analýze. Ne všechno je úplně zřejmé, budeme si to muset prostudovat, každopádně budeme v průběhu tohoto studia k dispozici Evropského parlamentu. Já bych na závěr svého krátkého vystoupení také rád poděkoval paní Legry ještě jednou tady A závěrem bych poděkoval ještě panu předsedovi za jeho vřelé přivítání našeho týmu na půdě Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji vám. Pane Zalinsky, já myslím, že jste přesně pojmenoval ty otázky, které budou předmětem diskuze nejenom s komisí, ale i předmětem eh, diskuzí s radou. Proto je toto tak důležité téma a já jsem předsedala řadě trialogů, kdy se hovořilo o těchto delegovaných aktech a je to problematické nejenom z našeho hlediska, ale jak víte, taky problematické z hlediska rady. To se objevilo v nedávných případech delegovaných a prováděcích předpisů. A já myslím, že to se promítá i do Eh, práce paní zpravodajky. Já bych jí teď dal slovo, aby se vyjadřila k tomu, co zaznělo a aby se také vyjadřila k tomu, jak vypadá náš pracovní program a celkově náš harmonogram. Děkuji. Merci, monsieur le... Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem řečníkům, kteří se zde ujali slova, především stínovým zpravodajům za jejich eh, komentáře, které jsou velmi osvícené z té rozmanitosti eh, příspěvků. Jsem si z toho vydedukovala jednotlivá stanoviska k té zprávě, kterou jsem měla čest vám předložit. A je to takový jakýsi podklad, základ pro naší práci, která by se mohla obohatit a zlepšit v průběhu s naší spolupráce, ale je to takové dobré odrazo, takový dobrý odrazový můstek. Pokusím se zodpovědět některé dotazy, některé interpelace a není mým cílem ani úmyslem zodpovědět všechno v tomto stádiu. Samozřejmě jsem vyslechla eh, obavy, aby harmonizace byla opravdu zajištěna, abychom, že je nutné být velice bdělí a ostražitý, pokud jde o udělování výjimek. To jsem také vyjádřila v, jedné pozměňovací, jednom z pozměňovacím návrhu eh, musí tady být opravdu eh, v, té elekt- v tom elektronickém výměně eh, velice omezené udělování výjimek. Já se omlouvám za ty problémy s překlady. Viděla jsem, že existuje pouze anglická verze a věřím, že všichni neměli čas si to prostudovat včas. u všech, kdo se tady vyjádřili, jsem vycítila snahu o konsolidaci a zároveň usnadnění statutu hospodářského subjektu, čili tohoto schváleného držitele statusu hospodářského subjektu. Děkuji všem, kdo na toto téma pohovořili a je zbývá stále ještě mnoho práce před námi, abychom upřesnili celou řadu věcí pozměňovacích návrzích, které jsem předložila a které se týkají rozdělení pravomocí mezi jednotlivými institucemi. To je velice choulostivá záležitost. Také ten eh, akt přenesené pravomoci. Já jsem se v tom základním textu snažila vyčlenit určité principy, které podle mého názoru jsou zcela zásadní a ta operace takového toho e, začlenování do základního textu vycházelo vždy ze snahy vidět detaily a zároveň nestratit ze zřetele a přenesené pravomoci. V tomto stádiu tedy eh, není tam eh, do, příliš mnoho detailů v tom základním textu, ale snažila jsem se opravdu o maximální správnou vyváženost mezi pravomocemi jednotlivých institucí. Omlouvám se, že nemohu všechno tady zmínit. Pan Bilan tady citoval otázku usazení jednotlivých hospodářských subjektů na eh, území EU. To je opravdu velké téma a já jsem tady eh, pro zrušení výjimek v těchto případech a myslím si, že tady proběhne opravdová diskuze o tom, zda se může usadit tento hospodářský subjekt na území EU. Myslím si, že to je téma, o němž budeme ještě dlouho diskutovat. V tomto stádiu je to asi všechno. Jsou tady eh, různé připomínky a všem děkuji za jejich příspěvky. Myslím si, že sledujeme všichni stejný cíl, to je evidentní, i když před námi zbývá ještě velká cesta, dlouhá cesta, protože jsou tady ještě ty dvě druhé instituce, ale my jsme parlament, máme před sebou spoustu času, pokusím se zpřesnit ten harmonogram, pracovní harmonogram, který stojí před námi až do 16. října. Můžeme předkládat pozměňovací návrhy, čili ta Limitní lhůta je poledne 16.10. a e, pak proběhne e, výměna názorů 5. E, nebo 6. listopadu. Datum ještě není přesně stanoveno nebo definitivně stanoveno, pak máme druhé zasedání našeho výboru abychom se společně podívali na některé kompromisní návrhy. Pravděpodobně by se to mohlo konat 22. listopadu a 29. listopadu bychom vám měli předložit hlasování návrh zprávy a také bychom se měli dohodnout, jestli odhlasujeme mandát k tomuto datu. To znamená k 29. listopadu a pak nás naše práce převede až do jara 2013. Tak chci poděkovat opravdu z celého srdce všem. Já jsem se snažila vyslechnout všechny připomínky, kritiky, dotazy a vynasnažím se to co nejúčinněji vyřešit. Děkuji. Good. Well, thank you. Yes, that's, uh... Ano, děkuji. Tak, tak to vypadá ten harmonogram. Ano, děkuji, že jste se toho ujala. Tak, jak jste se toho ujala, je to velmi složité téma, což eh, znamená, že je na tom hodně práce. Paní Lagry, prosím, věnujte mi pozornost. Ještě k otázce prodloužení a rozšíření, uh, rozšíření jednotlivých témat přepracovaného znění. Já myslím, že musíme hovořit i návaznosti na harmonogram, asi se to bude muset probrat a budeme to muset prodiskutovat se stínovými zpravodaji, jelikož toto rozšíření by mohlo znamenat, že budeme muset do našeho harmonogramu zapracovat více času na to, abychom měli čas všechno probrat, jelikož některé věci budou muset být probrány i s radou. Vy máte tento materiál na starosti, takže to nechám na vás, ale myslím si, že bychom od začátku měli počítat s tím, že rozšíření bude znamenat i prodloužení času. Děkuji vám tedy. A v tuto chvíli přistoupíme k pozměňovacím návrhům pana Aliase k dotvoření jednotného digitálního trhu. Já myslím, že to je velmi široké téma. Máme zde sdělení komise, které jsme dostali k připomínkám v rámci eh, koherentního rámce vytvoření důvěry v digitálního trhu. Děkuji zástupce DG Markt. Nevím, který z vás, dvou představitelů tohoto generálního ředitelství, se ujme slova, ale eh, pan Arias, bohužel pan zpravodaj, je v nemocnici, eh, má plánovanou operaci kolene, takže v tuto chvíli Pan Šváb bude výkonným zpravodajem, který se tohoto ujme a provede nás s jednotlivými pozměňovacími návrhy. Pak paní Rapty, myslím, že se k tomu vyjádří pan Lechigard, pan Engstrom, ten zde není, ale možná dorazí a pak byl pan Bílen za pana Clarkena. Máme zde velmi silný tým zástupců, ale nepochybně jste velmi odborně erudováni, takže se toho, co stíte, se ctí. V tuto chvíli prosím pana Švába, aby nám eh, eh, vyslovil eh, reakce k 110 pozměňovacím návrhům v prvé řadě a potom stínový zpravodavé. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, dnes půjde o tom, abychom eh, si poskytli určitý přehled o 110 pozměňovacích návrzích a i když kolega Arias bohužel dnes nemůže být přítomen, je to tak, že vás mohu ujistit, že jeho operace nebude achilovou patou této zprávy, protože operace bude kolenu. Takže děkuji všem, kteří eh, předložili pozměňovací návrhy. Mnohé z toho, co bylo předloženo, pan zpravodaj vnímá jako obohacení zprávy a podnikne vše proto, aby všechny dobré nápady a myšlenky, které usilují o završení digitálního trhu, do textu zapracoval a integroval. Především by to mělo být velmi jednoduché tam, kde jsou to úvodní ustanovení a v příštích týdnech k tomu předloží konkrétní kompromisní návrhy. Obtížnější to bude v otázkách DPH, duševního vlastnictví, dodávky a ochrany údajů. Názory, které tady byly předloženy v pozměňovacích návrzích, se tady tak mocně liší, že nebude možné dosáhnout kompromisu, alespoň ne ve všech případech. Pokud jde o podměňovací návrhy 54 až 64 DPH, je to tak, že většina z nich předpokládá, že nás čeká reforma a zlepšení digitálního vnitřního trhu, protože jinak bychom tady i nadále naráželi na překážky a proto se bude snažit mnohé návrhy kolegů přijmout. Dosud pro něj nebylo možné jednotlivé pozměňovací návrhy kompletně buď eh, naplánovat jakožto ty, které tam zařadí nebo je vyloučí, ale myslí si, že One Stop Shop je dobrá myšlenka, potom stejná sazba DPH na digitální zboží jako srovnatelné fyzické protějšky. To jsou myšlenky, které bych chtěl zohlednit a zapracovat. Další otázka je otázka delivery, dodání. Ehm, to je 54 až 53, 53, 54. Jde o ochranu duševního vlastnictví. Tady bude potřeba o tom ještě více diskutovat, takže proto žádné kompromisní úvahy ještě nenadnesl. Potom tady máme článek 14, ochrana údajů, kde je celá řada pozměňovacích návrhů, eh, které souhlasí s tou linií, kterou zaujal i pan zpravodaj. Tedy že je třeba mít větší míru právní jistoty a větší míru ochrany údajů pro posun v oblasti digitálního trhu. Kolega ovšem také upozorňuje na to, že potřebujeme větší pružnost pro poskytovatele, i když eh, ta správná střední cesta, to bude to, oč on bude ve svém kompromisu usilovat. V tuto chvíli bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům a doufá, že se podívají na pozměňovací návrhy také v rámci frakcích, tak aby velmi rychle bylo možné dospět ke kompromisnímu vyladění celého toho textu, jak si to pan předseda, eh, jak si to pan zpravodaj přeje. Eh, děkuji. Děkuji, to bylo velmi jasné. Ještě bych chtěl upozornit kolegy, že zde máme eh, tři stanoviska z dalších výborů. Nepochybně tato stanoviska budeme chtít zvážit. Máme zde eh, výbor pro kulturu, výbor pro průmysl a myslím, že výbor pro právní záležitosti o tom chce hlasovat dnes. Takže i tato eh, stanoviska bychom měli v případě přijetí kompromisních pozměňovacích návrhů zvážit. V tuto chvíli prosím stínové zpravodaje nebo zastupující stínové zpravodaje a v prvé řadě má slovo paní Rapty, prosím. <laughs> Děkuji. Tak tedy. Přečetla jsem si eh, komentáře pana Correa de Campos o této, této zprávě. Pozměňovací návrhy, stejně tak jako zpráva pana Ariase, jsou opravdu globálně eh, vyvážené a sledují stejnou linii, to znamená nutnost jednotného, funkčního, digitálního, transparentního a regulovaného trhu, eh, který je použit který bude použit pro trvale udržitelný vývoj, který dá všechny výhody spotřebitelům a podnikům, především malým a středním. Pokud jde o poštovní služby a a problémy eh, přeshraničních dodávek to tady jde o to, abychom zajistili inovační způsob e, dodávek a uvažovat, musíme uvažovat o takových opatření, které zajistí rozumné ceny dodávek v periferních oblastích. Jednotný digitální trh poskytne spotřebiteli širší trh za lepší ceny, konkurenceschopnější ceny a zajišťují ceny i těm, kdo žije v, od, v vzdálenějších oblastech. Jde o rovnou cenu a stejnou eh, možnost výběru. Pan de Cambos považuje za zcela kruciální vytvoření text o, textu o elektronickém obchodu to znamená, že ta legislativa o vnitřním trhu by měla tento text vyprodukovat tak, aby nedošlo k narušení rozvoje jednotného digitálního trhu a také je zde nutnost přísnější kontroly ze strany evropských institucí v oblasti transpozice směrnic členskými státy, vzhledem k tomu, že Fragmentace je částečně způsobena špatnou nebo nedokonalou transpozicí směrnic, nové platební prostředky, stejně jako mikroplatby, které se podnikají se smartfony a tablety a dalšími e, zařízeními, se způsobí problémy těm, které kterým přinášejí administrativní náklady, které být vyšší než transakce sama o sobě a vyvolává to nové reakce. Vytvoření nových míst na trhu pro malé a střední podniky, stejně tak jako finanční podpora inovačním malým a středním podnikům prostřednictvím i existujících programů nebo nových programů, specifických programů, které by mohly fungovat jako motor pro to, aby se postrčily malé a střední podniky do digitálního trhu přísnější pravidla potřebujeme v oblasti sběru dat a výměny zisků mezi jednotlivými podniky a také je tady nutný mechanismus řešení sporů, který by byl užitečný a efektivní, protože eh, to je cílem naší skupiny a dobře jsme to sformulovali v pozměňovacích návrzích. Jménem Antonia Correa de Campos vám chci poděkovat. Thank you very much, Mrs. Ra- Děkuji, paní Rapte. Pan Lachekát. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní zpravodajce. Děkuji panu zpravodaji, který zde bohužel není. Já jsem si přečetl tyto pozměňovací návrhy s velkým zájmem. Jako vždy se ne vždycky shodujeme se všemi politickými frakcemi, ale celkově mohu říci, že se sem promítá to, že pan AS dosáhl eh, té pravé vyváženosti. Je to určitě důležitý krok, který musíme podniknout na digitálním jednotném trhu. Nebudeme schopni tyto kroky podniknout všechny najednou, ale uh, je to taková živná půda pro další možnost diagnózy jednotlivých eh, problémů. Je to každopádně dobrý odrazový můstek. Pokud jde o pozměňovací návrhy, tak eh, ty proberu, ale za naši skupinu bych chtěl říci, že bychom se měli soustředit na dopad na podniky, na to, jakým způsobem nastavit správný rámec tak, aby sektor online podniků mohl růst a aby mohl vybřednout se stávající hospodářské krize. To si myslím, že je naším prvořadým úkolem a tím se promítne naše stopa do celého vyjednávání. Budeme se snažit maximum pozornosti věnovat právě problematice dopadu této záležitosti na podniky. Děkuji a těším se na další jednání. Děkuji vám. Pan Bílen, prosím. Já vím, že jste tady za paní McLaken. Děkuji, pane předsedo. Jménem uh, stínové zpravodajky za EKR mi dovolte pár poznámek k návrhu zprávy. Emma je pro návrh eh, této zprávy právě proto, že se soustředí na růst a vytváření pracovní příležitostí, takže mohu říci, že zpravodaj odvedl pra, hodně dobré práce, ale Emma by chtěla upozornit na několik věcí, které doufejme se podaří promítnout do kompromisních návrhů. Pozněcí návrh 27, který se týká různých systémů eh, autorského práva v členských státech, to je záležitost, která by měla být projednána tak, abychom lépe dopracovali jednotný trh. Je to velmi složité téma a jde zde i o eh, větší volbu pro spotřebitele. Pak malé a střední podniky by měly mít eh, širokopásmové připojení, což je něco, co se promítá do pozněcího návrhu 36. Podle Google e-commerce je jediný sektor v tuto chvíli, který zaznamenává růst, takže bychom měli do toho vtáhnout další malé a střední podniky, které by měly mít eh, tu pravou infrastrukturu, aby mohly prodávat online a aby překonaly překážky, které v tuto chvíli existují. Takže to je ten potenciál, který je třeba dále rozšiřovat. Tohle je myšlenka, také školení a vzdělávání obchodníků online, což je něco, na co bychom měli klást větší důraz a myslím, že by se to mělo promítnout do pozdějacího návrhu 40. Doufejme, že se to podaří. Potom praktický nápad EMI k ochraně spotřebitelů a je to věc, která se objevuje v osvědčených postupech, je to pozměňovací návrh 85 inovativní, jednoduché řešení právního rámce eh, online podnikání a prodeje. Emma souhlasí s, se zpravodajem, co se týče pozměňovacího návrhu 48 a 53 ohledně toho, že existuje eh, spousta uh, důkazů o spotřebitelských skobot, kdy podmínky dodání by měly být dále rozpracovány. Pokud jde o DPH, k čemu se vyjadřovalo několik členských států ve svých pozněcích návrhech, návrzích, tak EMA v pozněcím návrhu 62 říká, že bychom měli tohle pojednat velmi opatrně a snažit se zjednodušit DPH tak, aby zátěž pro podniky byla minimální, aby se tedy podpořil růst spíš než aby se tlačilo na dramatické věci, jako je harmonizace, která by nedosáhla příslušného růstu stejně a navíc by byla velmi obtížně prosaditelná na půdě rady. Budeme muset ve výboru řešit abychom nešlápli na paty expertům za výbor Ekon. Emma se domnívá, že důležitá věc je ochrana nezletilých, to bychom měli technologickým způsobem ošetřit a měli bychom tedy podpořit pozměňovací návrh EMI číslo 99. Další pozměňovací návrhy, které navrhuje, je koncept cloud computing na což upozorňují i další kolegové k našemu potěšení a doufáme, že to bude revoluce, co se týče možností pro podniků, a kdy eh, v telekomunikačním balíčku se objevuje možnost oznámení o porušení eh, pravidel a do roku 2013 by se mělo dosáhnout eh, základního připojení. Emma se omlouvá za svoji absence, ale Těší se na další spolupráci se spravodajem a s tím zpravodaji a těší se na dopracování této vynikající zprávy. Děkuji. Děkuji vám za toto velmi srozumitelné vystoupení. Myslím, že všechna vystoupení upozornila na to, jaký, s jakým zájmem se tato problematika setkává. Takže jménem pana Erse můžeme říci, že se jeho původní zpracování velmi obohatilo. A v tuto chvíli Paní Koreca Bild se chce vyjádřit. Chce ještě někdo další? Paní Korece Bild, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Máme zde 110 pozměňovacích návrhů, což ukazuje, že jsme dosáhli schody v tom, jak rozvoj digitálních služeb je důležitý pro oživení evropské ekonomiky. A v tomto směru bych ráda požádala o další vysvětlení našich kolegů z GUE, švédského kolegy Markus Gustase, který žádal o vysvětlení úvodního ustanovení a je to pozměňovací návrh 4 a 13. A zde máme důvod digitálního trhu. Musí být nejvíce konkurenceschopný a dynamický trh eh, na světě a musí přispívat k eh, prosazení růstu a konkurenceschopnosti. Já opravdu složitě chápu tento pozměňovací návrh, zvláště když vím, že kolega De Jong z, ze stejné strany upozornil že už si uvědomují hodnotu jednotného trhu pro vytváření pracovní příležitosti, pro podporu růstu v Evropě. Takže škoda, že tady kolega není, ale já bych ráda, aby se to vysvětlilo. A já doufám, že nikdo ze sálu nepodpoří tento pozněcí návrh. Také mám radost z toho, že stínový zpravodaj za sociální demokraty zpracoval k zátěžovým testům velmi podobný pozněcí návrh jako já, takže vlastně se za EPP a SAD eh, shodneme, aspoň co se týče elektronických zátěžových testů. A jsem ráda, že EMA upozorňuje na nařízení, o kterém se hovořila minulý týden k vnitřnímu trhu a elektronickému obchodování na jednotném trhu. Jsem ráda, že se to promítá i sem. Jsem také ráda, že Emma sem zapracovala i problematiku ochrany nezletilých na internetu. Doufám, že i tento pozněcí návrh se tady setká s kladnou odezvou. Děkuji. Děkuji a chce se vyjádřit někdo další k této věci, k pozněcím návrhům k digitálnímu jednotnému trhu. Nikoli v tom případě tedy prosím komisi za DG Markt, které zpracovávalo eh, tenhle materiál. Prosím, pan Temek. A potom vám dám slovo, abyste se mohli vyjádřit eh, k těm návrhům. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem, eh, kteří předložili pozměňovací návrhy, je jich více než 100 z čehož je zřejmé, jak významná je tato eh, zpráva. A dobrou zprávou je, že velká většina vašich pozměňovacích návrhů může být eh, komisí podpořena. Jsou tady některé pozměňovací návrhy, kde možná k tomu budeme mít nějaké technické připomínky, a my je samozřejmě dáme eh, panu zpravodaji bilaterálně k dispozici ale jinak si myslím, že směr tohoto výboru odpovídá i tomu směru, kterým by se chtěla obírat Evropská komise. Tak jak před chvílí eh, řekla paní Pilt, digitální jednotný trh má obrovský potenciál pro růst v Evropě a to nás spojuje více, než by nás to rozdělovalo. Nebudu se vyjadřovat eh, k eh, konkrétním eh, věcem, ale chtěl bych zdůraznit, že toto sdělení bylo přijato v lednu tohoto roku a mnohé věci se už od té doby udály. Samozřejmě, že jde vždy o to, co komise skutečně dělá Nejde o to, jaké tady budou budoucí plány, ale jde o to, co se děje v komisi nyní a my pracujeme na všech těchto iniciativách a předložíme vám eh, určitý přeskum v polovině období, tak řečeno, není to možná eh, to obvyklé slovíčko, které se používá k popsání této skutečnosti, ale chci říci, že příští rok vám předložíme zprávu o pokroku, o všech těchto aktivitách tam, kde komise už ty věci naplnila, pokud jde o ochranu údajů a ty další, pokud jde o ty další věci, které už se tedy, eh, kde se už vyjednává závěrečný text s radou a potom eh, ten eh, zátěžový text, test, test eh, elektronického obchodování, to bereme také velmi vážně. Potom dodávání balíčků, to je také velmi velká velká důležitá věc a tady sdílíme vaše obavy a komise už tady připravuje veřejnou konzultaci, slyšení, které by brzy mělo být uspořádáno na toto téma. Tedy jinými slovy, již pracujeme na konkrétních krocích k tomuto sdělení. V praxi velice pečlivě jsme si také přečetli všechny vaše pozměňovací návrhy a do té míry, do které to bude možné, je zohledníme. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Dobře, děkuji. A myslím si, že s vámi do velké míry souhlasíme v tom, že je potřeba tady na tato opatření vyvíjet tlak a e, proto e, jsme se do toho také pustili naší pracovní skupinou, takže e, tady jsme velmi rádi, že chcete pokračovat a že chcete dosahovat pokroku a jsme rádi, že v některých tady těch zprávách nebo věcech. Eh, zkrátka tady eh, takto postupujete, pokud je o jednotný trh. My víme, že ten je velmi důležitý, tak jak to tady už eh, řekla kolegyně pan Gustafsson, ten, ten to tam také zmiňoval. Pane Švábe, chcete se k tomu závěrem ještě vyjádřit za pana Ariase? Ariase? Pane předsedo, nejprve jménem kolegy Aria se chci poděkovat všem kolegům za velmi cené přispění a samozřejmě jsem potěšen, že komise říká, že na těch věcech již pracuje. Ovšem úsmě, upřímně musím říci, že až ta zpráva bude odhlasována, Eh, tak eh, nebude zbytečná, protože vše zůstane aktuální, i když na tom komise mezi tím bude pracovat. A je potřeba, aby se na tom všichni účastnili a kolega Arias, ten by do toho chtěl přispět svým dílem a to je vše, co bych k tomu chtěl říci. Right, well, um, we're going to have... Děkuji. Dobře, 10. Eh, října budeme mít výměnu názory, názorů a pan Arias tam předloží uh, také kompromisní návrhy. A také samozřejmě zohlední ve eh, stanoviska ostatních výborů, protože já si myslím, že oni do toho také budou chtít eh, přispět a 11. Eh, října bychom potom měli hlasovat na výboru a v listopadu na plenárním zasedání. A Myslím si, eh, že eh, to také zvážíme nebo probereme eh, s frakcemi, aby to bylo vše dobře zviditelno. Já si myslím, že tomuto tématu žádná velká debata zatím věnována nebyla a myslím si, že tady budou další paralelní projekty, ADR a tak dále a takže bylo by dobré toto probrat s koordinátory v příštích týdnech. Další bod na pořadu jednání je hlasování. A toto hlasování eh, bylo naplánováno na 16.45, ale všichni tady zatím tady ještě tím pádem nejsou. A já bych tedy chtěl eh, k tomu přistoupit britsky a chtěl bych říct, že si uděláme eh, přestávku na kávu. Asi si budete chtít dát tedy kávu a přestávku, takže si ji uděláme a ve tři čtvrtě na pět se tady přesně sejdeme, abychom mohli hlasovat o Evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik.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 Uh, uh, um, Vraťte se prosím tedy, nebo vítám vás uh, zpět, budeme hlasovat. Bude to krátké, takže prosím věnujte tomu pozornost. Budeme hlasovat o zprávě výboru pro měnové a hospodářské záležitosti eh, o evropském semestru a pan Gozes je zpravodajem a kvůli harmonogramu, eh, který byl zkrácen výborem Econ, jsme neměli eh, čas tady jmenovat zpravodaje Koordinátoři požádali členy svých eh, frakcí, aby připravili pozměňovací návrhy, ale nebudeme tady mít žádnou formální prezentaci. Pokud eh, se někdo eh, nepřihlásí konkrétně, je tady jenom 14 pozměňovacích návrhů. Já nevím, jestli by někdo chtěl něco k tomu přidat, dodat. Kdyby se někdo chtěl vyjádřit například za Eh, SND, tak může samozřejmě pan Šváb za EPP a potom eh, ještě eh, jeden kolega, ten tady není, ten byl velmi angažovaný a pan Mendes, ten tady, Manders, ten tady zaslal pozměňovací návrh takže kdokoliv se bude chtít vyjádřit, tak má možnost. Pan Šváb se přihlásil, takže jako první dostane slovo a jinak ostatním dám také prostor. A pokud ne, tak budeme hlasovat. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, nejprve poděkovat kolegovi eh, Grekovi a panu eh, Turnen za to, že bylo možné jejich návrhy na poslední chvíli ještě upravit, tak, abychom do toho vnesli i pohled EPP. Předtím to nebylo možné, ale to bylo naše zanedbání, na zanedbání naší frakce a za to se vám omlouvám. Před uh, letní přestávkou eh, jsme měli na programu USA a tak dále a bylo to složité, ale myslím si, že to, co bylo předloženo, je pozitivní a myslím si, že to odráží názor celého výboru. Pokud jde o evropský semestr do budoucnosti, budeme potřebovat jiný postup, protože eh, provádění AKY přispívá k tomu, aby členské státy eh, tedy mohly být účastny té evropské úrovně ale na to teď není čas a v tuto chvíli děkuji panu Grechovi. Ano, jsem o tom informován, ale myslím si, že bylo lepší udělat to tímto způsobem, abychom mohli nechat zaznít náš hlas. A myslím si, že mohu hovořit za všechny koordinátory. Koordinátoři chtěli zajistit, že všechny aspekty eh, důležité pro fungování trhu sem eh, budou eh, zahrnuty, tedy některé ekonomické aspekty, a mm, myslím, že zítra koordinátoři budou diskutovat o některých návrzích, které jsme připravili. Jde o to, jak posílit rozměr vnitřního trhu pozitivním způsobem, pozitivnějším způsobem, možná tím, že bychom tady vytvořili nějakou zvláštní zprávu, kterou by eh, mohl koordinovat tento výbor, tak aby, tak jako Ekon eh, měl koordinační úlohu, pokud jde o eh, semestr Elements. Takže teď jde tedy o to, že řešíme, jak eh, do té celé diskuze o semestru vnést trochu širší pohled. Chtěl by se vyjádřit ještě někdo další? Pan Dion? Dank u wel, voorzitter. Mijn groep heeft uh, geen amendementen ingediend. Uh... Děkuji. Skupina nepředložila žádný pozměňovací návrh a chtěl jsem předložit upřesnění. Problémem pro naši skupinu je, že máme potíže s tímto pololetím. Musíme zintenzivnit boj proti chudobě, nezaměstnanosti a musíme předložit zprávu o příjmech Ta zpráva nám stěžuje práci v naší skupině a proto jsme nepředložili žádný pozměňovací návrh a z tohoto důvodu jsem hlasoval proti. Ale chtěl jsem pouze říci, že to, tedy tomuto výboru, že zaměřit pozornost na vnitřní trh, to není věc, proti níž bychom chtěli vystoupit. Dobře, eh, my potom ještě v té eh, diskuzi koordinátoru uvidíme, jak bychom to mohli posílit. Těšíme se na tu rozpravu. Eh, já jsem nikoho předem nehá, nevyzývala, aby si přinesli hlasovací karty, ale myslím si, že všichni to mají, všichni je mají, takže budeme hlasovat. První věc, nejprve tady máme pozměňovací návrh 4, paní Turunen, kdo je pro? proti, schváleno. E, pět, paní Turunen pro, proti, schváleno. Nebudu se uh, ptát, kdo se zdržel. Je tady někdo, kdo by se chtěl zdržet? Pan Dion se zdrží všeho. Pochopil jsem to dobře, dobře. Takže uh, Menders 6, kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno 7, paní Turunen, kdo je pro? Proti schváleno. 8, paní Turunen, pro, proti, schváleno. 9, pan Grech, kdo je pro, proti, schváleno. 10, pan Grech, pro, proti, schváleno. Uh, tak je tam číslo 11, pan Grech, pro, proti, schváleno. 12, pan Grech, ústní pozměnací návrh, kdo je pro, proti, schváleno. 13, Pangrech, ústní pozměňovací návrh eh, pro, proti, schváleno. 14, eh, Pangrech pro, proti, schváleno. Eh, citace 1 a 2. Dohromady mohou o tom hlasovat. Dohromady ano, dobře. Takže první, je první a druhý poslanecký návrh o citacích, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Úvodní ustanovení 3, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Takže to bylo jednoduché a jasné. Eh, teď elektronicky hlasujeme, abychom měli čísla pro závěrečné hlasování. Zahajuji elektronické hlasování um, o stanovisku tohoto výboru. Chce ještě někdo hlasovat? Končím hlasování. 26, 27 pro a pan Dion byl proti. Myslím si, že vás mohu uvést jmenovitě. Dobře, děkuji vám. A nyní teď se pokusíme, aby Ekon souhlasil s těmito poslaneckými návrhy a děkuji panu Mendesovi, paní Grechovi a ostatním eh, za jejich eh, přístup a nyní končím tento, uzavírám tento bod.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 stanovisku k, ke zprávě o hospodářské soutěži. Výroční zpráva, kterou má na starosti výbor pro hospodářské záležitosti. Pan Sanchez Pazedo je zpravodajem a naším zpravodajem je pan Šváb. Paní Panzegas, já myslím, že vy jste dnes zastupující stínovou zpravodajkou, či jste skutečnou stínovou zpravodajkou? Aha, takže za pana Kaferátyho jste zastupující stínovou zpravodajkou. Za Alde Group je zde pan Kandehatis a za další za GUE je zde pan De Jong, takže máme zde hned několik stínových zpravodajů. Je to velmi důležité stanovisko, protože když pan Almunia um, vystoupil ve výboru nedávno, tak se hovořilo o našich zájmech, co se týče politiky hospodářské soutěže. A nepochybně pan Šváb bude klást zvláštní důraz na tyto již tedy prodiskutované záležitosti. A budeme se věnovat tedy tomu, co do toho bude zapracováno. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za milý úvod. V minulých letech kolega Ashley Fox byl zpravodajem nebo předkladatelem stanoviska tohoto výboru a tento rok jsem já jeho následovníkem zpráva o hospodářské soutěži komise vydává pravidelně. Naposledy v roce 2010 byla vydána po 40. Já jsem tehdy byl také zpravodajem a předložil jsem celou řadu pozměňovacích návrhů k, roční, k výroční eh, zprávě o pokroku v této oblasti a musím říci, že tato zpráva vypadá mnohem zajímavěji, je výrazně kratší a zaměřuje se na ty nejdůležitější stěžejní oblasti, které jsou zajímavější a důležitější pro poslance i občany. Mohu tedy říci, že změny, které komise předložila, vedou k tomu, že strukturou je ta zpráva mnohem čitelnější, přehlednější pro veřejnost a to je pozitivní. Nejdůležitější eh, v tisku uváděné hospodářské záležitosti eh, jsou tady, tady uvedeny. Především průzkum Klibor a CDS, kde kolegyně Ellie McCarthy, bývalá členka tohoto výboru, je stanovena jako zpravodajka pro jednu zvláštní zprávu. Pokud jde o vnitřní trh, tak ten funguje velmi efektivně, nebo je tam velmi efektivně uveden někde nahoru. Eh, pokud jde o prostor pro platby, za prostor pro evropské platby je zodpovědný výbor Econ, ale máme tady také zprávu pana Ariase, o tom jsme dnes diskutovali. A pak je tady také otázka elektronického vypořádávání obchodů. A to souvisí s jednou důležitou otázkou, kterou se zabývá komise a strážci hospodářské soutěže, a to je větší standardizace elektronických plateb. Podle komise možná má jeden poskytovatel monopolní postoj, ovládá trh a přeje si mít více účastníků na trhu a já to vítám. Ta zpráva je mnohem tenčí a přehlednější a jsou tady další věci, které komise předkládá. Jedno je z oblasti práva spotřebitelů. Návrh hlavního zpravodaje ve výboru ECON, je to pan Sanchez Prezedo, nadnáší další otázky, které pro mm, výbor pro vnitřní trh a já si myslím, že my tady eh, zároveň přispíváme eh, k té odpovědi pana zpravodaje, že myslím si, že tyto věci by měly být ponechány stranou. Například eh, rekapitalizace evropských bank, to není z pohledu hospodářské soutěže důležité. Pokud jde o pohled vnitřního, na vnitřní trh, tak je důležité, že poslední návrhy komise přispívají k reformě evropského práva eh, v rámci SEM, SME, přispívají eh, výrazně k tomu, aby to, co my tady děláme v oblasti hospodářského práva, mohlo být eh, na regionální úrovni využito, na místní úrovni. A myslím si, že to jsou věci, které by měly hrát důležitou roli, pokud jde o zadávací právo. Komise se pokusila toto právo zjednodušit, chtěla tady dát určité stimuly růstu, především těm, eh, kteří eh, spravují programy podpor. Musíme se ovšem ale také postarat o to, aby eh, nárůst investic ze strany státu neomezil efektivnost veřejných rozpočtů, ale jsem si jist, že Evropská komise na to bude také reagovat. Týká se to především nemocničních služeb, sociálního bydlení a dalších sociálních služeb, které v budoucnosti budou mít k dispozici vyšší prahové hodnoty a tím pádem bude jednodušší e, přijímat podpory pod, e, nebo nakládat s těmi částkami, které budou podprahové. Kolega Sanchez Presedo ve své zprávě hovoří o tom, že pokud jde o roaming a energetiku, potřebujeme větší hospodářskou soutěž a proto v návrhu zprávy výboru pro vnitřní trh by do toho měly být vloženy tedy další věci. Hlavní rysy práva v oblasti hospodářské soutěže spočívají v tom, že Evropská komise musí dbát na to, aby eh, nebyl eh, trh dominantně ovládán jedním nebo několika málo firmami, aby spotřebitel mohl požívat výhod eh, hospodářské soutěže. My se tím budeme muset zabývat. Bude to možné, nebo mělo by to být možné, abychom do 8.10. předložili návrh zprávy, já to udělám, ve výboru a no, před, ještě před Vánocemi bychom měli tu zprávu odhlasovat. Já už se těším na e, vaše příspěvky, příspěvky stínových zpravodajů a i dalších kolegů. Děkuji. Good. Well, thank you very much for your... Děkuji vám. Děkuji za úvodní připomínky. Já souhlasím s tím, že těch e, několik připomínek pana Sanchez Repodos je velmi důležitý, ale určitě se tam objevuje i řada mezer, které musíme doplnit. Paní Brandegas za SAD máte slovo. Děkuji. Pan Hábre, já budu vystupovat za pana Sergio Caferati. A on říká, že toto stanovisko je vynikající příležitost výboru se zamyslet nad vnitřním trhem z obecnějšího hlediska a umožní nám se zamyslet nad tím, jak, jim, jak bychom měli dále posílit spotřebitelská práva a další záležitosti, což je pro naše skupinu velmi důležité. Dialog spotřebitelských organizací a generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž je velmi důležitý neexistuje zatím dostatečně propracovaný systém náhrad škody. Eh, v tuto chvíli se náhrady platí členským státům, zatímco spotřebitele samotní žádnou náhradu škody nedostanou. A my se domníváme, že Evropský fond by měl být vytvořen takovým způsobem, aby se tam tyto kolektivní žaloby bylo možné eh, uspokojovat. Budeme muset efektivnějším způsobem zajišťovat ochranu spotřebitelských práv. Musí existovat možnosti kolektivních e, nároků náhrady škody a dohled nad e, vícestrannými e, ujednáními musí být zajištěn. Navíc bychom měli stávající situaci popsat detailněji. Možná bychom měli s panem Švábem dále zapracovat na tom, aby toto stanovisko bylo detailnější a propracovanější. Děkuji. Děkuji, Prandekast a pan Hacimekakis, prosím. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že je na čase, aby po 20 letech existence vnitřního trhu se nehovořilo pouze laskavými slovy, ale abychom poukázali na, ty citlivá, na ta citlivá místa. A ta zpráva tak činí upozorňuje na to, že ekonomická krize, ve které vězí Evropská unie, je pomalu překonávána, ale nehovoří o tom, že to, jak náš trh funguje nebo nefunguje, že to krizi pří, prohloubilo. Je totiž jasné, že rozdíly v oblasti hospodářské soutěže v Evropské unii se nesnížily, ale prohloubily. Zpráva ovšem na tuto souvislost poukazuje pouze povrchně. Eh, například eh, se tady nepopisuje určitý poplatek nebo eh, úrok, kde od doby zavedení společné měny se zhoršila situace především pro země PIX. Tento, eh, tyto souvislosti se tady neuvádí a já si myslím, eh, že my bychom jakožto poslanci tedy měli přispět k tomu, aby se to tam jasně uvedlo. Velkou zásluhou vnitřního trhu by mělo být, eh, že výkonnostní bilance členských států budou vyrovnány. A já vítám, že komise tady zřídila makroobezřetnostní systém, kde vlastně se tady ukazují eh, ty rozdíly v té bilanci, tak aby bylo možné poukázat na porušení, eh, na to vychýlení z rovnováhy, eh, ať už je to negativní, například Španělsko, Portugalsko, anebo ty pozitivní, jako třeba Lucembursko a tak dále. Komise ovšem nemá žádné nástroje, jak nějaké porušení potom sankcionovat nebo proti němu zakročit. To znamená, je to pouze takový snímek té současné situace a nic se s tím vlastně dále neděje. A to je to, kde my něco musíme změnit. Pokud chceme, aby vnitřní trh byl úspěšný, je samozřejmě úspěšný, přináší úspěch některým, ale ne všem. Mezinárodní organizace práce uveřejnila určité informace. E, největší nezaměstnanost je prý e, v Namíbii a potom následuje Španělsko a Řecko. Takže celosvětově mají největší nezaměstnanost a to vše po fungování společného trhu. Nad tím bychom se měli zamyslet. Jedna země, která je ve studii uváděna, je čtyř, čtvrtou největší zemí, eh, nebo je tam zažívána čtvrtá nejprudší recese od eh, historie ekonomiky. A to je Řecko. Já si myslím, že neúčinnost našich nástrojů je značná, měli bychom se nad ní zamyslet a to, co zpráva uvádí, já tady vidím digitální agenda, nová průmyslová politika, akt pro vnitřní trh, inovační unie a tak dále, všechny tyto nástroje jsou bohužel neúčinné, pokud jde o ty veliké rozdíly mezi členskými zeměmi. Proto bych chtěl vycházet z velkého úsilí našeho parlamentu a chtěl bych apelovat na pana předsedu, aby eh, velmi intenzivně jednal s paní Bol s výborem Econ o eh, fiskálním záležitostech. My jsme předložili eh, semestr, chytili jsme, chopili jsme se iniciativy Sixpacku a Tupeku takže jsme udělali věci, které členské státy dlouho, které členské státy dlouho brzdily, tak abychom tady měli fiskální unii, která jediná nám může pomoci z této šlamastiky. Ve zprávě se také hovoří o jednom z největších problémů o fungování nebo nefungování ratingových agentur. Zpráva uvádí, že zatím tady nebyly konstatovány eh, žádné věci, které by poukazovaly na nedostatečné dodržování hospodářské soutěže mezi ratingovými agenturami. A já si pamatuji na hrozby snížení ratingu ze strany eh, Standard Poor, kteří omylem eh, snížili na dvě hodiny rating Francii. A komise říká, že tam nebyly zjištěny žádné nedostatky. No tak to snad není možné. A také je navíc možné zřídit ratingovou agenturu jako nadaci. A Myslím si, že ty kroky tady by měly být popohnány, mělo by to být rychlejší, protože ta situace není v Evropě zdaleka taková, jaká by být měla a jak se to prezentuje v té zprávě. Thank you very much, Mr. Hansen. Děkuji, pan Hansen Makakis. Za zelené zde nikdo není, ale pan Bíle se chce vyjádřit. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi říct několik věcí za paní Ashley Fox, za EKR. Zásadní součástí vytváření vnitřního trhu je potřeba komplexní politiky, což je ku prospěchu nejen spotřebitele, ale i ku prospěchu spravedlivé hospodářské soutěže. Komise by tedy měla být podpořena ve vylepšování situace ve prospěch nejen spotřebitelů, ale i malých a středních podniků. Měli bychom se soustředit na tuto záležitost i přes hospodářskou krizi a ehm, jakékoliv zpomalení tohoto procesu by mohlo dlouhodobě poškodit růst který Evropa potřebuje a nedostatek transparentnosti nakonec vedl k hospodářské krizi, zvláště pokud jde o deriváty přepážkového typu OTC celá věc by neměla být příliš zatěžující, protože pokud by byla a pokud by působila potíže, tak by to ohrozilo naši konkurenceschopnost. Musíme myslet na dlouhodobé cíle, jako je zlepšení situace spotřebitelů, jako je růst v Evropě a jako je konkurenceschopnost v rámci výzkumu a vývoje. Je hospodářská soutěž naprosto zásadní, co se týče inovace a co se týče dalších faktorů produktivity. Tato politika podporuje nejefektivnější využívání našich znalostí a zdrojů. A, úřady na ochranu hospodářské soutěže musí zajistit, aby podniky nemohly zneužívat dominantního postavení, aby nemohly blokovat vstup nových subjektů na trh. Musíme podpořit malé a střední podniky, které jsou nakonec nacím motorem růstu, v tom, aby nemuseli mít obavy z případného zneužití dominantního postavení na trhu. Děkuji. Děkuji a prosím pana De Jonga což je poslední stínový zpravodaj, který bude chtít vystoupit a pokud se vystoupí někdo další, tak prosím eh, dejte mi to najevo. Domnívám se, že tady jsou tři eh, takové problémy, pokud je o veřejné, veřejnou moc. Je tady chování spotřebitelů mezi sebou a k tomu prvému bodu, to máme ve zprávě, ostatní už o tom hovořili, Jde o to, abychom ve vnitřním trhu vytvořili takové podmínky, které se podobají Eh, hospodářské soutěže a aby veřejné orgány mm, eh, se snažily podpořit eh, tu hospodářskou soutěž. Dále vztahy mezi spotřebiteli samotnými Dnes dopoledne jsem eh, hovořil s někým, kdo mi řekl, že se snaží získat zajímavé telefonní tarify. Ale telefonní tarify jsou tak nejasné. Eh, je to případ nejenom eh, telefonu, ale také energetiky, tak bych byl rád, kdyby ve zprávě se o tom mluvilo. V Nizozemsku vedeme o tom diskuzi. Je velký rozdíl v cenách léků. A Máme-li jednotný trh, proč tedy v některém členském státě jsou některé léky daleko levnější než v jiné členské zemi? A pak jsou tady také takové koncentrace ke kterým došlo například v médiích, když vidíte počet klientů a když vidíte počet audiovizuálních klientů mimo eh, internet, vidíte, že ta koncentrace je opravdu velice silná. A je to právě ta hospodářská soutěž, po níž touží Evropská unie, nebo chceme ještě větší konkurence, ještě větší hospodářskou soutěž. Eh, je tady hrozba zkrachování, snažíme se jim pomoci, jako ve Spojených státech to eh, probíhá a eh, i v Evropské unii bychom měli nalézt alespoň minimum protagonistů, kteří respektují pravidla. Potřebujeme minimum konkurentů a pokud je o vztahy mezi spotřebiteli v Nizozemsku To není příklad monopolu, ale vidíme, Richard Hein, šéf supermarketu, říká, teď budeme kupovat vaše produkty e, za cenu nižší o 2%, takže když někdo jedná jako takto, eh, jako, jako tento muž, tak vlastně vnucuje ceny a eh, co mají potom dělat chudáci zemědělci? Chceme právě takovou hospodářskou soutěž v Evropě? Mrs. Weiler? No, you, no. Um, yeah, perhaps just a couple of words from me before I... Tak já jen několik slov. Já se prvé řadě chci omluvit, že jsem nepřivítal paní Terbrums mezi námi. Za chviličku dostanete slovo. Já se omlouvám. Vím, že jste se již účastnila několika našich zasedání minulosti, takže vás vítám znovu. Jenom naváži na to poslední téma pana Deona. E, náš výbor se zajímá zvláště důkladně o otázku distribučních, selektivních a e, exkluzivních distribučních smluv. A e, obecně a v případě automobilového sektoru automobilovém sektoru se tato pravidla přeskoumávala. Jak si asi vzpomenete, my jsme na to měli i slyšení, protože jsme se zajímali o to, jaký vliv to má na spotřebitele. Já vím, že komise zpracovala dokument, který se týká aplikace těchto pravidel na uh, servis v automobilovém průmyslu. A nás eh, bude zajímat, jak se to uplatňuje, protože chceme, aby tam fungovala hospodářská soutěž. Budeme rádi, pokud se budeme moci vyjádřit, protože k tomu bude i a výbor ekonu se vyjadřovat a my jsme co se jako svědomí parlamentu, co se týče toho, zda zde existuje dostatečná transparentnost. A potom k tomu, co říkal pan De Jong, eh, vztahy v dodavatelském řetězci velcí zákazníci a malé podniky. Jak to funguje, ten dodavatelský řetězec? My jsme se aktivně podíleli i na tom, co vedla paní Kademce Bitis, co se týče eh, maloobchodních řetězců a příslušných dodavatelských eh, vztahů. My dostaneme z DG Markt k tomuto zanedlouho stanovisko a vy jste se tomu věnoval, jak vím, i konkrétně v oblasti potravinářského průmyslu, takže nepochybně to tu analýzu obohatí, pokud se do toho dostanou i tyto další připomínky, pak se to dostane i do výroční zprávy, protože zde opravdu eh, figurují naprosto zásadně zájmy spotřebitelů. Chcete se k tomu vyjádřit? Nikoli, tak paní Brom se může vyjádřit k tomu, co zatím zaznělo a následně dáme slovo opět panu Švábovi, aby to uzavřel. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám. My jsme tady totiž nebyli na začátku projednávání tohoto bodu, takže se omlouvám. My jsme eh, tuto problematiku řešili a komise má za to, že tato politika je součástí odpovědi na to, jakým způsobem oživit ekonomiku a finanční situace. My bychom rádi poznamenali, že zpráva, kterou máte před sebou, je zpráva v novém formátu, obsahuje i nové věcné záležitosti. Myslíme si, že lépe vysvětlí jednotlivé uh, možnosti, jak hospodářská soutěž může přispět k oživení ekonomiky. Je to tedy nový formát v rámci nového programu komise. My do toho zatím nezapracovali úplně všechno, co jsme zapracovávali loni, ale na, schválně jsme se věnovali třem aspektům finanční služby, potravinářský sektor a nově vstupující, nově přicházející podnikatelské subjekty nebo začínající firmy. My jsme chtěli nejen vysvětlit, co Eh, komise podnikla loni. Chtěli jsme spíše se věnovat tomu, jak to bude pojímat letos a jakým způsobem může být hospodářská soutěž pojata šířeji, tak aby přispěla zlepšení situace v Evropě a k oživení ekonomiky. V tuto chvíli bych ráda řekla, že činnost komise je velmi soustředěna na Eh, odškodnění fyzických osob, což je téma, kterému se věnujeme. Chceme to schválit do konce roku, tak, aby mohly být odškodňovány i fyzické osoby. Jsme toho názoru, že spotřebitel je v, ve středu naší pozornosti, takže chceme, aby všechny žaloby byly vedeny v tomto směru, aby existovaly možnosti kolektivních žalob. Každopádně ta možnost fyzických osob, ta by měla být schválena do konce tohoto roku. Pak zde byly připomínky k vnitřnímu trhu. Samozřejmě vnitřní trh je zásadní záležitost, protože my, kteří se věnujeme hospodářské soutěži, víme, že vnitřní trh je eh, zastřešující téma. Nemáme ale takové legislativní možnosti, nemáme takové páky, abychom to eh, prosadili sami, ale jsme pro činnost komise i k Single Market Act 2 by měly být připojeny určité body, které by tohle mohly dále prosadit. Takže kroky komise budou tímto způsobem průběžně prosazovány. A jak víte, v oblasti potravinářství. To se objevilo mezi třemi hlavními tématy v letošní zprávě. Zaznamenali jsme tady připomínky k těm um, problémů v, podnik- v dodavatelském řetězci mezi jednotlivými podniky. Dostáváme různé zprávy od členských států o tom, jak to funguje. Budeme mít skupinu na vysoké úrovni, která se tomu bude věnovat, tomuto vztahu business to business. Bude existovat a už existuje síť Uh, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v jednotlivých členských státech a ta se tomu bude věnovat. Za posledních pět let se sbírala data a komise by letos v květnu měla přinést shrnutí právě těchto informací, uh, které se budou týkat i cen potravin, tak jak to nashromáždili úřady pro ochranu hospodářské soutěže v jednotlivých členských státech, které jsou součástí této sítě. Děkuji. Děkuji vám. Já myslím, že nový formát zprávy je velmi prospešná věc a jak říkala paní Sanchez Prosedu, v tomto novém formátu se setkáváme s několika důležitými body, ovšem domnívám se, že tam ještě existují různé mezery, které bychom měli průběžně zaplňovat. Děkuji a prosím pana Švába. Děkuji, pane předsedo. Možná jenom pro vyjasnění. V naší zprávě můžeme zaujmout stanovisko pouze k těm tématům v, ve výroční zprávě k právu v oblasti hospodářské soutěže, které souvisí úzce eh, s vnitřním trhem. Samozřejmě, že je tam celá řada zajímavých témat, ale eh, z jednacích důvodů tohoto parlamentu tak se nemůžeme, se nemůžeme zabývat všem. Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž ovšem není jediným eh, ředitelstvím, které nemůže jednat eh, přímo. To tady bylo řečeno, ale tak to není. Oni jsou právě naopak jediní, kteří mohou přímo jednat, mají takový široký rámec a generální ředitelství eh, pro hospodářskou soutěž je vlastně jedno z nejefektivnějších míst pro prosazování vnitřního trhu. Někdy je tam možná až příliš široký právní rámec, který, jak řekl kolega Šaci Markakis, nestačí proto, aby se ta pravidla všechna prosadila a já s ním plně souhlasím v tom, že musíme pracovat na tom, abychom nevycházeli pouze z měřítka práva hospodářské soutěže, protože tam to opravdu může být pouze široký rámec, ale myslím si, že do toho musíme výšce vnášet aspekt vnitřního trhu. Za druhé, spotřebitel v oblasti, hospodářského sou, v oblasti hospodářské soutěže hraje důležitou roli eh, u selektivní distribuce v oblasti eh, maloobchodní, jak tady zmínil kolega, a samozřejmě také v oblasti letecké dopravy, kterou jsem úvodem nezmínil, protože i zde vyvstávají některé otázky, komise minulý rok, především pokud jde o leteckou přepravu nákladu, vydala pokuty proti eh, kartelům a eh, UPS chtějí eh, převzít TNT a komise to sleduje. A to vše může ohrozit spotřebitele, může to mít na ně eh, dopad, dopad na eh, dominantní postavení na trhu. A já si myslím, že tady bychom se toho mohli chopit, protože vedle zmíněných témat i toto by mělo být těžištěm zprávy a eh, náš výbor je kompetentní pro hm, hospodářskou soutěž a já děkuji paní kolegyni Prendergast, panu Bílanovi za jejich komentáře a pokusíme se maximum jejich podnětů dát do zprávy, tak eh, aby to potom ještě mohlo být včas eh, odhlasováno. Děkuji. Děkuji, pane Švábem. Myslím si, že vaše zpráva by měla být v říjnu přeložena a 5. 6. listopadu eh, o tom budeme jednat ve výboru a 27. listopadu, to je závěrečný lhůta eh, pro eh, pozměňovací návrhy, potom 17. budeme o tom diskutovat ve výboru a 18. hlasovat a na plenárním zasedání to bude v lednu 2013. Takže budeme se těšit na vaši zprávu. Děkuji paní Broms zástupkyně komise za to, že s námi tuto věc eh, zde projednala a že je mezi námi. Já bych chtěl eh, zkontroloval, jestli tady máme všechny, eh, kteří jsou potřebné pro ten další bod, protože máme trochu náskok. Vidím, že tady je zástupkyně komise. Dobře, vítáme vás vy budete reagovat na naši diskuzi, pokud jde o provádění eh, směrnice eh, o úvěrech pro spotřebitele. A hm, eh, tady bude revize a je tady harmonogram. Je to důležitá směrnice, která je v zodpovědnosti tohoto výboru, i když to vlastně začalo v kompetenci jiného výboru v roce 2004 ve výboru pro e, vnitřní trh. Já jsem byl tehdy jeho členem a myslím, že paní Rýle také. A my jsme byli jedni z mála z těch, kteří vlastně pracovali na tom původním návrhu. Tato zpráva vlastně přispívá k revizi komise Budeme to také, eh, budeme o tom diskutovat eh, se zástupkyní komise, ona nám řekne, co můžeme očekávat ze změny, až eh, ji za chvíli udělím slovo. A v tuto chvíli bych chtěl vyzvat paní zpravodajku, paní Colin Langen, aby nám řekla něco k pozměňovacím návrhům, které byly předloženy a potom tady máme taky paní Prendergast, čínové zpravodaje, potom tady vidím další, pan Busoj. Paní Rujle je tady, já jsem také stínovým zpravodajem za naši skupinu. Pan Dion, eh, ten odešel, ale to je také stínový zpravodaj. Takže dávám slovo paní Colin Langen a potom dostane slovo paní Prendergast a potom ostatní a komise. Pane předsedo, eh, vážení eh, členové tohoto výboru, jde o směrnici o spotřebitelských úvěrech 7. června 2012 jsem představila tuto zprávu. Má v podstatě dva cíle, vysokou úroveň ochrany spotřebitele a posílení přeshraničního vnitřního trhu pro spotřebitelské úvěry. Úroveň ochrany spotřebitele byla harmonizací rozšířená a Nedošlo ale k velkému navýšení přeshraničního nabízení úvěrů. Eh, je to jenom málo procent, možná je to tím, že pouze málo finančních eh, institutů nabrhuje, eh, nabízí vůbec přeshraniční spotřebitelské úvěry. Je to také v souvislosti s krizí, protože trh byl méně aktivní a také možná chybí mm, kontakty k určitým finančním institutům. Zvláštní problém eh, byla také prováděcí doba, eh, dva roky. Eh, to řízení je mimořádně komplexní a proto národní zadava, zákonodárci a i další museli transponovat a bylo to příliš krátké období, v budoucnosti by to mělo být spíše tříleté období. Některá ustanovení byla spochybněna, například standardní informační list, jakožto e, součást předsmluvních informací pro spotřebitele. Tento list byl e, kritizován jako příliš obsáhlý a nesrozumitelný. E, potom také výpočet efektivního ročního úroku. Komise tady sice předložila určité pokyny, které ovšem nejsou právně závazné bylo by ovšem žádoucí, aby všechny předpisy ve všech zákonech byly uplatňovány shodně. A potom eh, možnost eh, spotřebitele odvolat se nebo zrušit své rozhodnutí. Ta lhuta tam eh, nebyla jasně vymezena, kdy začíná u 526 webových stránek se nalezly určité problémy, ale celkově můžeme říci, že směrnice představuje důležitý stavební kámen pro ochranu spotřebitelů v Evropě. Pane předsedo, to jsou hlavní témata mé zprávy. Bylo předloženo 29 pozměňovacích návrhů ke zprávě. Minulý týden ve Štrasburku jsme se setkali se stínovými zpravodaji a já bych v tuto chvíli chtěla výslovně poděkovat za otevřenou a velmi eh, spravedlivou, férovou diskuzi k pozměňovacím návrhům. Vítám některé konkretizující návrhy, některé nové aspekty, například eh, úvěry v cizích měnách nebo výkyvy směného kurzu. Myslím si, že s některými mohu souhlasit, k některým jsem předložila kompromisní návrhy na setkání stínových zpravodajů a jsem přesvědčena, že ve dvou nebo třech dalších oblastech kompromisy teprve nalezneme ale nalezneme. Jsou tady dva pozměňovací návrhy, které ve mně vyvolávají pochybnosti. Je to pozměňovací návrh 17 a 21. Jsou to otázky na komisi. U sedmnáctky si myslím, že by to mělo být upraveno v rámci článku 14, ale možná, že komise nám k tomu řekne něco jiného. Jistě by bylo moudré si vyslechnout a pokud jde o 21, paní Prendergast, vy říkáte, vy jste tady zmínila ty dodatečné náklady a já si myslím, že komise by se k tomu měla vyjádřit a potom toho budeme vědět více. Pak je tam několik pozměňovacích návrhů, které pro mě jsou nepřijatelné. Většinou je to tam, kde překračují působnost směrnice a tím eh, vlastně vyvolávají pocit revize, nebo eh, můžu tady uvést jako příklad eh, hypoteční úvěr anebo dohled na finančním trhem. Především rozšíření na hypotéky je důležitá věc, chápu to, ale jsem přesvědčena, že potřebujeme stále rámcové podmínky. Pokud je pravda, že méně než 2% přeshraničních úvěrů byla vůbec využita, tak si myslím, že je naléhavé, abychom v tuto chvíli začali uvažovat o nových pravidlech, které by zacházely dále pardon, abychom neuvažovali o nových pravidlech, ale abychom nejprve implementovali existující pravidla. Po určité době, až se vše usadí, můžeme v klidu začít přemýšlet o dalších změnách. Myslím si, že směrnici bychom v tuto chvíli měli nechat v této podobě, neměli bychom ji dále upravovat. Je důležité, abychom se se stínovými zpravodaji dohodli na tom, aby ty pozměňovací návrhy, které vyvolávají pocit revize směrnice, byly upraveny nebo staženy, ale jistě nalezneme společnou cestu. Myslím si, že bychom měli nějakou dobu vyčkat, protože pouze potom se banky mohou přizpůsobit, mohou si zvyknout na novou situaci, spotřebitelé také a potom bude příležitost překročit ta pouhá 2% přeshraničních úvěrů, které jsou využívány. Potom stanovisko Ekon. Polovina, zhruba polovinu těch návrhů můžeme přijmout, ale tam, kde to opět působí jako revize směrnice, opět se to týká především hypotečních eh, úvěrů, tak tam bych to nedoporučovala. To je vše, děkuji. Good. Well, thank you very much. Um... Dobře, děkuji za vaše jasné vysvětlení a návrh, jak dále postupovat. A nyní dávám slovo paní Prendergast, která předložila celou řadu zajímavých pozměňovacích návrhů a bude mít mnoho času na to, aby obhájila své stanovisko. Děkuji, pane předsedo, a já bych chtěla také poděkovat paní eh, Colin Langen za její práci na této zprávě. Eh, pokud jde o setkání eh, stínových zpravodajů, tak mám pocit, že jsme se dohodli na tom, že je bude potřeba správně prosazovat existující eh, směrnici o spotřebitelských úvěrech. Eh, zajímal by mě eh, také pozměňovací návrh 17 a co k tomu řekne komise. Mám určité pochybnosti, pokud jde o to, když si spotřebitel na úvěr koupí nějaký produkt v obchodě a to do toho není zahrnuto protože to je potom řešeno mezi obchodem a finančním institutem a já jsem tady dostala určité informace o případech, kde eh, se něco takového stalo a eh, nemohli potom eh, zrušit, nebo chtěli to zrušit a nebylo tam všechno zcela korektní, neměli ty možnosti, které by být měly, takže by mě zajímalo, co k tomu řekne komise. Děkuji. Chcete diskutovat ještě o nějakých dalších pozměňovacích návrzích? Ne, já si vyslechnu, co tady zazní a myslím si, že budeme mít příležitost vyjasnit pozměňovací návrhy závěrem tohoto týdne. Myslím si, že do té doby se ještě velmi posuneme a jistě to bude k všeobecnému uspokojení. Paní Rüle, pan Čacima Karkakis. Eh, já bych, se, já bych chtěla poděkovat. Skočila jsem teď do toho, můžete pokračovat. Chtěla jsem poděkovat paní zpravodajce za kvalitní spolupráci, za návrhy a otázka cizích měn pro nás byla důležitá, protože v některých členských státech to působilo problémy. Pokud jde o otázku paní Prendergast, tak si nejsem jistá, jestli to není pouze špatným postupem v místě. Je to možná špatná implementace, protože oblast služeb jsme výslovně vyňali eh, z evropských pravidel a proto by mě velmi zajímalo, co na to řekne komise, čím je to způsobeno. Celkově si ale myslím, že jsme na dobré cestě a já bych chtěla podpořit výslovně paní Colin Langen, protože nemá smysl po změně směrnice Eh, okamžitě požadovat změnu směrnice poté, eh, co směrnice byla sotva implementována v členských státech, nemají ještě dostatek zkušeností a dosah této směrnice je poměrně nevelký, takže bychom vlastně do toho vnesli tímto krokem více zmatku než eh, klidu. Takže jinak vám děkuji a blahopřeji k vaší první zprávě. Pan Šacimakar Kakis. Děkuji, pane předsedo. Pan Busoj mě požádal, abych omluvil jeho nepřítomnost. Souhlasí s postupem paní zpravodajky. Předložil návrhy. Vy jste říkala, že je můžete zhruba podpořit a především ho zajímá lepší informovanost o e, přeshraničním poskytování úvěrů pro příjemce přes spotřebitelských úvěrů. Eh, a ty systémy tady by mohly být ještě usnadněny, pokud jde o pochopitelnost pro běžné spotřebitele. Navíc paní zpravodajka také, eh, pardon, eh, kolegyně chce, aby se nejprve vše správně provádělo a nemáme usilovat o revizi. Děkuji. Well, just to add a few comments. Uh... Já k tomu ještě doplním několik poznámek. Jako někdo, kdo spolupracoval se zpravodajem, také se zúčastnil práce na původním návrhu. Já myslím, že zpráva paní kolegyně do značné míry odráží i naše názory na danou věc. Pokud se podíváte na informace, které jsou v tuto chvíli k dispozici, tak přes hraniční trh spotřebitelských úvěrů je velmi slabě rozvinut a za to může hned několik věcí a je to záležitost také spotřebitelské důvěry. A na to se upozorně v několika pozměňovacích návrzích. Možná bychom se nad tím měli více zamyslet. Něco z toho se mělo dostat do informačních ustanovení. Já bych je navázal na to, co zatím zaznělo. V tuto chvíli platí, že jsme v rané fázi rozvoje trhu pro další roky a naplňování této směrnice se zdá dost eh, nevyvážené. A to je něco, čemu se musí eh, komise věnovat a mohou za to do značné míry i členské státy, které mají eh, své odpovědnosti, co se týče spotřebitelských úvěrů na nemovitosti. Tam bychom se měli držet toho, co je ve směrnici o spotřebitelském úvěru, neměli bychom vymýšlet nové postupy. Samozřejmě eh, rezidenčních nemovitostí bychom se eh, měli tímto způsobem dotknout. Jsou určité eh, specifické rysy, které, kterým se tato věc vyznačuje. A probíhají další diskuze ohledně toho, do jaké míry ty informace, které jsou k dispozici, jsou předkládány spotřebitelům ve srozumitelné podobě, do jaké míry spotřebitel opravdu rozumí. Kolegové upozorňovali i na to, co je eh, nekalé jednání ze strany obchodních partnerů. A já myslím, že je důležité si uvědomit, že tahle směrnice by neměla eh, upravovat to, co upravuje už směrnice o nekalých eh, praktikách. Jsou určité body, které už jsou tak jako tak v nekalých obchodních praktikách a v této směrnici zahrnuty. Takže bychom měli na tohle myslet při zpracování pozdějacích návrhů. Je zjevné, že spotřebitelský úvěr je oblast, kde zvláště ti znevýhodnění, kteří případně uh, spoléhají na krátkodobé úvěry a půjčky tohoto typu, mohou být zvláště zranitelnou skupinou. To je velmi citlivá oblast, zvláště z hlediska těchto osob. Proto musíme zajistit, aby tahle oblast byla dostatečně eh, dobře upravená, protože opravdu zde se potýkáme s problémem eh, toho neoprávněného eh, půjčování těch neoprávněných věřitelů, které, kteří se vyskytují. A já jsem měl i jednání s různými orgány, které se věnují postihu těchto osob ve Spojeném království a je to skutečný problém. Proto si myslím, že bychom měli pamatovat na to, že tahle směrnice se bude věnovat opravdu obrovskému množství různých typů úvěrů, které se mají poskytovat, ale informovaným spotřebitelům. Nikoli těm, kteří eh, spolehají hlavně na to, je, že ten úvěr je eh, k dispozici a nemyslí již na své výhody a na možnosti ochrany eh, svého postavení v budoucnu. Měli bychom tedy umožnit, aby Ehm, ti oprávnění věřitelé poskytovali své služby společně s poskytováním informací spotřebitelům, což je něco, co nenutně musí být jenom v legislativě, ale musí to být něco, na co dohlížejí regulační orgány členských států. Takže tomu bychom se měli věnovat a myslím, že práce komise bychom prospěli případnými dalšími připomínkami. Já poprosím paní Rizlovsku z komise, aby se vyjádřila a řekla nám, jak je na tom komisi, co se týče toho přeskumu. Pak dám paní zpravodajce slovo, aby to uzavřela. Paní Zlovska, prosím, máte slovo. Děkuji. Pokud eh, dovolíte, tak já bych se s vámi podělila o obecné stanovisko k tomu, jak funguje tahle směrnice v praxi. A jak v tuto chvíli postupujeme, jak bude, jaké budou další kroky. My se s vámi shodujeme v tom, že existují problémy, co se týče reálné a praktické realizace. Paní eh, zpravodajka hovořila o určitých eh, operacích v rámci splácení spotřebitelských eh, úvěrů. My v tuto chvíli zpracováváme studii, jsme tak na půle cesty a už v tuto chvíli si uvědomujeme, kde jsou ty slabiny. My jsme už tuto chvíli podnikli určité kroky. Například byl problém harmonizovaných pravidel na výpočet ročních poplatků. V listopadu loňského roku byla odhlasována nová směrnice, která měla změnit právě tuto přílohu, která se věnovala výpočtu. My jsme totiž zjistili, že na trhu se objevují nové produkty, které by opět měly být předmětem této povinnosti a členské státy mají do konce roku, aby eh, naplnili předpoklady této směrnice. Komise uvidíme, jak se jim to podaří. My už jsme letos v květnu zveřejnili pokyny k aplikaci eh, těchto celkových nákladů úvěrů a PR, kde se objevuje vysvětlení toho, jakým způsobem tyto dva koeficienty spotřebitele vysvětlit. Já si myslím, že je velmi prospěšné, aby národní orgány měly k dispozici tyto pokyny a aby je používaly při uh, přípravě vlastní úpravy. My na další rok chceme připravit vzdělávací kampaň ohledně toho, jakým způsobem by měl být koeficient APR realizován. Je to něco jako informační vzdělávací kampaň, která proběhne v několika členských státech a bude se věnovat jednotlivým tématům, které máme za nedostatečně vyvinuté. My podle článku 27 předpokládáme, že vypracujeme souhrnou zprávu o naplňování a fungování této směrnice v oblastech, které jsme v tomto článku eh, vytipovali, což je procento eh, benevolence členských států. A tímto způsobem budeme schopni nastínit širší kontext toho, jak funguje trh a jak vypadá přeshraniční prodej. My v tuto chvíli nemáme čísla, takže je to složité vyčíslit, ale nemáme zatím čísla k přeshraničnímu půjčování, protože velmi často si eh, spotřebitelé neuvědomí, zda poskytovatel úvěru je jejich vlastní banka s cizím názvem to znamená lokální banka, nebo jestli je to banka, která eh, funguje a podniká v jiném členském státě. Takže zatím nevidíme možnosti změn dle uh, směrnice. V některých členských státech je to teprve dva roky od uh, zavedení. Někdy je to rok a půl, takže je opravdu příliš brzo, abychom mohli vyhodnotit fungování směrnice, abychom mohli říci, jakým způsobem tu směrnici upravovat. Na to je brzy. Já mám několik konkrétních otázek, které jsem obdržela od členů Evropského parlamentu. Já se vyjádřím. V prvé řadě pozměňovací návrh číslo 17. To je ohledně eh, možnosti odstoupení od úvěrové smlouvy. V článku 14 se jasně uvádí, je to myslím odstavec 3 směrnice, že jediný nárok věřitele může se týkat uh, už vyčerpané části úvěru a příslušného úroku. Takže další poplatky, jako poplatky, provize a jiné, by tam neměly patřit, by neměly být propláceny, neměly by být nárokovatelné. Pak jsou tam ještě další věc, jsou nevratné eh, platby za třeba kolky nebo jiné poplatky eh, veřejnoprávním orgánu, které již věřitel zaplatil. A, ale to je jediné. A v úvodním ustanovení 34 se jasně říká, že odstoupení jinak by mělo být bez pokut. Bez pokut k tíži a, dlužníka. A, tak to je tedy k této otázce. Pak zde byla otázka lepší informace lepších informací, co se týče přeshraničního půjčování, aby dlužníci měli lepší přehled o tom, co se přesně děje, pokud třeba je úvěr v cizí měně, zda je i takový úvěr indexován podle sazeb v cizí měně. To je spíše záležitost vysvětlení problematiky spotřebiteli. Zde existuje určité riziko, to riziko nelze vyčíslit eh, úplně stoprocentně. Tam záleží, jestli to riziko bude se eh, naplňovat nebo nikoli. Každopádně však by měl spotřebitel dostat informaci o tom, co se v jednotlivých případech, která hrozí, bude odhrávat. Tam, kde do toho vstupuje tedy vnější subjekt. Já se nejsem jistá, zda se mohu vyjádřit eh, ke všemu. Tohle jsem měla poznamenáno, tak v této chvíli je to z vše. Máte někdo ještě otázku? Nikoli? Všichni jsou spokojeni. Chcete ještě něco doplnit? Ještě prosím se vyjádřete k harmonogramu jak vypadá časový rámec vaší studie a možná potom budeme mít i lepší představu o změnách a směrnice. My připravíme zprávu, která se bude věnovat výstupům studie a rovněž také kontrolám a ověření transpozice v jednotlivých členských státech do května příštího roku budeme zpracovávat toto. To se nakonec objevuje v článku 27 směrnice, že tímto způsobem to bude vypadat. A pochopitelně provedeme i vnitřní studii. K této zprávě děkuji. Děkuji, to byla velmi užitečná diskuze. Paní zpravodajka, prosím, chcete se ještě vyjádřit a věc uzavřít? Ano, velmi stručně. Jsem rád, eh, ráda eh, za to, jak se vyjádřila paní Lidovská k pozměňovacímu návrhu 17, článek 14, odstavec 3 jsem chápala tak, že to, co se v úvozovkách týká jenom Velké Británie, neodpovídá směrnici, ale teď už mám větší jasnost a pokud to o informační systém, tak tady přebíráme návrh pana Busoj, takže si myslím, že ještě během týdne budeme mít dvě nebo tři eh, setkání, nebo se o, si o tom promluvíme a myslím si, že potom budeme moci s velkou většinou zprávu odhlasovat. Sorry, I'll put the microphone on. We're going to vote. Dobře, budeme hlasovat 11. října a Kompromisní návrhy budeme řešit 10. října a máme už tady stanovisko výboru Ekon. Dobře, takže už tam máme i eh, tady stanovisko ke zvážení a na plenárním zasedání to bude v listopadu, takže máme spoustu času na to, abychom přispěli eh, komisi k té jejich, k tomu jejich textu a samozřejmě potom k tomu předložíme ještě další stanovisko, až, až nám začno za, za, zašlo jejich definitivní verzi a potom uvidíme dál. Dobře, děkuji, děkuji všem za uh, jejich příspěvek a tím můžeme ukončit dnešní zasedání. Zítra se setkáme v 9 hodin ráno, kde budeme probírat pozměňovací návrhy k veřejným zakázkám a budeme tady mít také slyšení od 10.30 do 12. Půjde e, o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb e, a e, to bude asi tedy do 12 hodin a potom budeme mít zprávu pana Traskovského o použití informací veřejného sektoru a potom tam budeme mít ještě jednu zprávu odpoledne. Děkuji všem a tímto končím naše zasedání.